Sorry, we, we should start. The... Měli bychom začít, ale Erika Holmajer, zpravodajka, bohužel zatím nedorazila. Kdyby se s ní mohl někdo z vás telefonicky spojit, tak by to bylo fajn. Myslím si však, že bychom měli první den práce zahájit tak, jak se sluší a patří, takže bych ráda, aby se paní zpravodajka dostavila. Thank you very much. Já vám děkuji za pomoc. Já všechny vítám. Vítám i kolegyni Moniku. Moniko, vítejte. Paní zpravodajka právě dorazila. Vítejte po letní pauze. V tuto chvíli zahájíme naše první zasedání. Máme pořad jednání. Pokud nejsou námetky, tak můžeme pořad jednání považovat za schválený. Já doufám, že námetky nejsou. Máte ještě čas. Sdělení předsedy nemáme žádná. Máme zde zápisy ze schůzí z 12. ledna a z 12. dubna. Pokud nejsou námetky nebo nevyskytnou se žádné námetky do konce dnešní schůze, tak budeme tyto zápisy ze schůzí považovat za schválené. V tuto chvíli zahájíme bod číslo 4, což je víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020. Navrhovatelka paní Monika Holmajer se dohledá písemné materiály tuto chvíli budeme řešit pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska Mezinárodního měnového fondu, pokud má paní zpravodajka vše připraveno, tak jí dám slovo a následně požádám všechny zúčastněné poslankyně a poslance, aby se případně vyjádřili. Moniko, prosím. Milá paní předsedkyně, srdečně vám děkuji. Já jsem právě přispěchala z jiné schůze a proto prosím za prominutí, že jsem se nedostavila dříve. Jde o naše stanovisko k víceletému finančnímu rámci na období 2014 až 2020 a v úvodu bych eh, chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům eh, zpravodajům a paní předsedkyně byla eh, tomu přítomna, kteří společně se mnou se scházeli na přípravných poradách. Já jsem se soustředila na určitá těžiska svých vlastních návrhů a Zjistila jsem, že eh, Asilový a migrační fond byl ve své finanční struktuře zjednodušen, stejně tak jako Fond pro vnitřní bezpečnost, eh, plánování programů, eh, výkaznictví, kontrola byly podrobeny určitému zjednodušení. K tomu jsem se vyjádřila poněkud kriticky, že patrně nebude zcela snadné finanční vybavenost sladit se všemi požadavky a nároky, které se vynožují v této oblasti Dále jsme spolu hovořili o tom, že přibudou a přibývají nové úkoly na evropské úrovni, například systém PNR, kybernetický zločin a tak dále, ale také v oblasti přistěhovalectví a asilového řízení. Takže ta finanční vybavenost mm, by mohla být mm, nahlížena jako poměrně eh, slabá. Eh, kolegyně a kolegové, mi zaslali svých 16 pozměňovacích návrhů. Já jim všem děkuji. Ty návrhy jsou velmi dobré a konstruktivní a já jsem se pokusila z toho částečně vytvořit určité kompromisy. Částečně ještě nad, na, na nich pracujeme. Jde například o zajištění přiměřeného financování všech cílů a evropské přidané hodnoty. Dále jde o otázky týkající se hodnoty víceletého finančního rámce, pokud jde o prostor bezpečnosti, svobody a e, práva. Dále tady máme návrhy i od paní předsedkyně, paní Wikström, pane, pana Tomsna k tématu práv a e, unijního občanství. I to se pokusím sladit a sjednotit v kompromisní návrh. E, pak tady máme ještě doplnění od kolegyně Guillaume a paní Göncové k eh, azylovému a migračnímu fondu. A v neposlední řadě se, se všemi spolu pokusím dospět k návrhu kompromisnímu, který eh, nalezne širokou podporu. A proto v nadcházejících dnech eh, budu usilovat o setkání s kolegy. Hlasování by eh, mělo proběhnout 20. září tady v našem výboru a eh, tím jsem dospěla k závěru svého vystoupení, protože ehm, ten obsah toho stanoviska eh, nemusím ehm, nyní líčit nově a pokud jde o pozměvací návrhy, tak eh, těch eh, v tomto případě není až tolik jako v jiných případech, kde jich máme na tisíce. Je jich pouze 16 v tomto případě, takže je to poměrně přehledné. Děkuji. Já vám děkuji za shrnutí. Myslím, že počet pozměňovacích návrhů se dá zvládnout. Eh, paní Keller jako stínová zpravodajka, prosím, máte slovo. Já toho nemám tolik, co bych připojila. Chci jenom, aby ta debata byla živá, takže se vyjádřím. Děkuji paní Holmajer za práci, kterou odvedla. Jsem rovněž také potěšena tím, že zde vidím, že někteří kolegové připojili své poznámky v tom smyslu, že bychom měli skutečně se postarat o to, aby zde bylo dosaženo přidané hodnoty. Také bych chtěla připomenout vyhodnocování, což je naprosto zásadní i pro to, jak budeme zpracovávat další víceletý rámec. V tuto chvíli pracujeme na roku 2013. Měli bychom pamatovat na to, abychom vždycky odvodili um, určitá poučení z toho, k čemu došlo. Já bych k tomu také doplnila několik eh, slov. Děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Na jednu stranu platí, že počet pozměňovacích návrhů je zvládnutelný, ale na druhou stranu také platí, že je to citlivá záležitost, víceletý finanční rámec. A myslím, že se snažíme o určité tou vyváženost. My jsme předložili pozměňovací návrhy a v těch se většinou pojednává právě o této vyváženosti. Jak dosáhnout takové vyváženosti v rámci domácích prostředků? My vytváříme novou strukturu, na které se musíme dohodnout, která může přinést určit máte zjednodušení, spolehlivost a kontinuitu. To jsou velmi důležité hodnoty z hlediska i občanské společnosti, která působí spolu s institucemi. Potřebujeme určitou předvídatelnost v tom smyslu, abychom věděli, co se bude odehrávat v dalších letech. To jsou základní cíle, které musíme sledovat. A Zároveň bychom se měli postarat o to, aby tyto cíle byly sledovány v průběhu celého naplňování víceletého finančního rámce. I ve chvíli, kdy nemůžeme ovlivnit naprosto každou jednotlivost v rámci víceletého finančního rámce a budou probíhat průběžné debaty o jednotlivých letech, tak přesto je třeba sledovat daný směr. My v těch pozměňovacích návrzích nevidíme žádné kontroverzní body a doufáme, že se podaří dosáhnout toho, aby tyto pozměňovací návrhy měly odpovídající podporu. Já si myslím, že tím vyšleme jasný signál rozpočtovému výboru, to je nakonec ten konečný cíl, jehož se snažíme dosáhnout. Pan Bronx, prosím, můžete se ujmout slova? Děkuji. Ano, paní Holmajer, máte pravdu, že že ten rámec nezahrnuje ty oblasti, kterým eufemisticky říkáme eh, bezpečnost a spravedlnost, ale uvádí hlavně, že například eh, azylový a migrační fond a mandát Frontexu do tohoto všeho patří tam se budou vytvářet další, eh, další prostředky, pokud ta možnost vůbec vznikne. A já bych tomu doplnil to, že pokud tyto prostředky pro jednotlivé úkoly nebudou dostačovat, tak buď budeme sledovat eh, čísla, finance, anebo ty úkoly jako takové. A já navrhuji to druhé. Měli bychom se postarat o to, aby ta návratnost byla skutečně zajištěna. To je jasné. Na druhou stranu Frontex musí mít nový mandát tak, aby se podařilo ty, ty žadatele o azyl a neúspěšné migranty vrátit do země původu. Měli bychom se postarat o to, aby tato praxe fungovala, abychom o tom hovořili dál s výkonným ředitelem Frontexu, jako jsme už jednou učinili, aby se stalo to, že se tyto lidé navrátí zpátky do své původní komunity, aby mohli eh, opustit Evropskou unii v určitém počtu dní. To znamená, že tyto prostředky možná krátkodobě budou muset být navýšeny a ti, kteří se podaří, pokusí dostat do Evropské unie nelegálně, tak potom tento fond, který bude fungovat na hranicích Evropské unie, by měl tyto pokusy zabrzdit. Tak to by to mělo fungovat ideálně. Děkuji. Very much. Děkuji vám a prosím pana Huldara, aby se ujel slova. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna věc, které jsme se zatím nevěnovali, a to jsou pokročilejší kalkulace. Pokud po, uděláme více na evropské úrovni, tak ušetříme prostředky členským státům, protože potom členské státy nebudou muset postupovat jednotlivě. A tak se zamýšlím nad tím, jestli v případě, že budou probíhat další jednání v následujících měsících, tak možná někdo za komisi nebo za sekretariát uh, by mohl se postarat o to, že ve chvíli, kdy dojdou informace na téma případných úspor členských států, tak jestli bychom tyhle informace nemohli vzít v potaz a po, činit kroky na úrovni Evropské unie. Naopak, pokud dojde k nějakému nedostatku peněz, tak bychom zase opět reagovali. Pokud budeme potřebovat víc prostředků, tak můžeme vždycky samozřejmě realizovat jenom to, na co prostředky máme, ale pokud budou úspory, tak by bylo dobré o nich vědět a vzít je v potaz. Děkuji. Děkuji, pokud vím, tak je tady paní Karius za komise, možná by se k tomu mohla vyjádřit a říct se nám, zda existují údaje k tomu, jakých úspor se podařilo dosáhnout na úrovni členských států. To je nakonec klíčová otázka, co se týče víceletého finančního rámce. Musíme ukázat, proč je efektivnější financovat určité kroky na úrovni Evropské unie, proč je to lepší, než postupovat na úrovni členských států, kde je to uh, určitě méně koordinované. Pokud nemá někdo k tomu nic za výbor, Moniko, my v prvé řadě, pokud to nebude vadit, dáme slovo komisi a pak doufáme po té, co zazní odpověď na položenou otázku, tak poprosím vás, paní zpravodajko, abyste se vyjádřila. Takže paní Karion, prosím, máte-li k tomu ještě další připomínky, krom toho, co jste byla tázána, tak máte slovo. Euh, Děkuji, ano, já pravda říct Nemám teď žádnou přesnou odpověď na to, ale eh, ten zásadní původní cíl, respektive návrh komise, bere v úvahu to, čemu říkáme přidaná hodnota evropského rozpočtu, což eh, nemusí což nemusí nutně znamenat eh, úspory na úrovni jednotlivých členských států. Ovšem bereme samozřejmě také v úvahu schopnosti možnost, eh, jak si lépe využívat naše společné peníze, protože samozřejmě, že tam je ten efekt solidarity. Takže já si myslím, že co se týká těch sdílených nákladů, tak nemůžeme mluvit eh, jen o šetření, protože tam jde spíš o solidaritu než o ušetření finančních prostředků. Jedná se o aktivity, které jsou národní už z definice, takže to nemusí nutně znamenat, eh, že tím je ušetří, nicméně mělo by to být efektivnější, protože lépe koordinované. A potom eh, to vede eh, ke skutečné úspoře a solidaritě, co se týká toho přímého řízení. To jsou většinou aktivity, které nemohou být implementovány pouze na národní úrovni, protože se jedná o různé nadnárodní aktivity, přeshraniční a proto není možné, aby jejich náklady byly počítány na úrovni členských států. Samozřejmě, pokud eh, se na to chcete podívat ještě trošku detailněji, tak eh, já vám můžu eh, poslat analýzu dopadů, která, kterou jsme použili pro náš návrh. Nicméně v případě toho fondu pro imigraci, stejně jako v případě fondu pro vnitřní bezpečnost, jsme se velice pečlivě dívali na přidanou hodnotu, když jsme vytvářeli naše návrhy. Takže já bych opravdu nerada, abychom to redukovali na úspory, ale skutečně i na tu přidanou hodnotu na úrovni evropské. Děkuji. Děkuji. Ano, evropská přidaná hodnota, to je skutečně důležitá otázka, o to tady jde. Takže já vám velmi děkuji a Moniko, prosím, schrňte teď tu diskuzi. Milá paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát. Napřed ještě jednou k otázce financí. Já mám za to, že v oblasti vnitřní bezpečnosti stojí v popředí skutečnost, že pokud určité otázky, například kybernetický zločin, organizovaný zločin, kde eh, máme mezičasem i eh, samostatný eh, společný výbor. Pokud zde budeme evropským způsobem spolupracovat, protože to jsou úkoly, které nemůže plnit eh, jedna eh, země sama, ale pouze ve spolupráci s ostatními. Pokud, eh, pane kolego Bronxy, nebudeme investovat do toho peníze, tak škody budou tak nesmírně vysoké, že se v skutku vyplatí finanční prostředky pro tyto společné evropské úkoly na vnitřní politiku vynaložit. V oblasti eh, azylu a humanitárního přistěhovalectví eh, jde zejména o poskytování eh, pomoci potřebným a pomáhat také těm, kteří ještě nevybudovali odpovídající asilový systém, pomoct jim, aby dosáhli evropského standardu aby lidská práva v celé Evropské unii byla eh, zajištěna a eh, zaručena. A v této souvislosti považuji za eh, návrhy, které se, kterých se zmínila paní kolegyně Guillaume a, a také Franciska Kellner. Jedná se o tu evropskou přidanou hodnotu. E, my skutečně chceme, aby finanční prostředky, které vynakládáme v Evropě, nebyly pouze náhražkou za národní finance, ale byly, respektive vedly ke skutečné přidané evropské hodnotě a neznamenaly e, pouze úsporu národních rozpočtů a vynakládání těchto finančních prostředků na úrovni evropské a my si také přejeme, aby eh, eh, rozdělování prostředků eh, na jednotlivé úkoly probíhalo spravedlivě, tak aby žádný z úkolů neměl přednost před jinými, ale aby skutečně to rozdělování probíhalo férově a spravedlivě. Já se pokusím, paní předsedkyně, to vše sladit a shrnout dohromady tak, abychom dospěli ke zdárnému konci. Děkuji, eh, Moniko. Monika se zmínila o hlasování, které proběhne 19. a 20. září na zasedání výboru a hlasování v rozpočtovém výboru eh, je plánováno na říjen. To znamená, že máme ještě určitý čas na eh, diskuse s rozpočtovým výborem. Naším dalším bodem pořadu je Eurodag a Monika Makovej je zpravodajkyní. E, plánovali jsme zahájit tento bod v 15 hodin 40 minut. Máme tedy ještě 10 dalších e, minut. Pokud e, buď máte ještě další dotaz, dotazy nebo připomínky k prvnímu tématu, anebo si uděláme desetiminutovou přestávku. Moniku Makovej tady ještě nevidím. Dobře, tak si uděláme přestávku desetiminutovou přestávku. A možná, že se Monika mezi tím objeví, anebo možná, že zjistíme, že je již na cestě zatím, ale nedorazila, tak doufejme, že budeme moci začít opět v 15 hodin 40 minut.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 Good afternoon, dear colleagues. Dear colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Můžete se posadit? Vítám vás tady, dámy a pánové. A posaďte se, prosím. Musíme začít pracovat. Jen bych chtěl poznamenat, eh, že eh, vzhled našeho výboru se přes léto eh, vylepšil. Já se chci ještě jednou omluvit, že jsem se sem dostal dnes pozdě, když jsem letěl z Madridu, tak jsme měli spoždění. A chtěl bych poděkovat naší kolegyni Kinze, že začala předsedat místo mě dnes odpoledne. No a teď se můžeme vrátit k naší práci a pokračovat bodem 5. To znamená Eurodac, vytvoření Eurodaku pro srovnání otisků prstů, přepracovaná verze. Spravodajkou je paní Monika Makovej. Návrh je částí opatření, která jsou nutná pro vytvoření společného evropského azylového systému. Je to přepracovaná verze existujícího nařízení z roku 2000, které tedy vytváří právní rámec pro fungování Eurodaku a obsahuje možnost eh, pro úřady law enforcement členských států, aby konzultovali otisky prstů, které byly uloženy do databáze Eurodacu pro účely své práce. V roce 2000 byl tento návrh předložen e, komisí, e, byl schválen Evropským parlamentem a zprávu e, tedy vytvořila naši, naše kolegyně paní Makovej, aby vzala v úvahu uspůsobení textu skutečnosti, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Takže teď Abychom zahájili diskuzi a navrhuji, abychom si nejdřív vyslechli komisi, aby nám tu přepracovanou verzi představili. Potom si poslechneme kyperské předsednictví, jen minutku, a potom naší zpravodajku paní Makovej. A máme na diskuzi zhruba půl hodiny, takže prosím, mějte toto na paměti. Abychom nepřetahovali. A teď dávám slovo rovnou komisi. kterou tady zastupuje, já tady nemám to jméno, Za komisi je tady pan Matias Eh, Prosím. Děkuji, pane předsedo. Složka, o které výbor dnes eh, bude diskutovat, není nová. Jak jste říkal, eh, má docela dlouhou historii od roku 2008 a já bych proto chtěl moji prezentaci rozdělit na dvě části. Nejdřív bych vám chtěl dát takový krátký přehled toho, jak se ta složka Eurodac v posledních čtyřech letech vyvíjela a potom se dostanu k návrhu, který předkládá komise. Nejdřív bych tady řekl, že Eurodac už je úspěšně operativní od roku 2003. Skutečně úspěšný využívá evropské IT mechanismy a musím říct, že opravdu většinou funguje velmi dobře. Nicméně v roce 2008 na základě evaluace eh, Dublin Eurodac komise poprvé navrhla určité změny týkající se rozsahu působnosti eh, Eurodacu. A potom během jednání o tomto návrhu dala rada jasně najevo, že členské státy si přejí ještě více rozšířit rozsah působnosti Eurodacu, aby Eh, k němu měly jejich eh, úřady law enforcementu lepší přístup. Máme tady sdělení z roku 2005, ve kterém už tehdy komise říkala, že by bylo docela užitečné z hlediska komise, eh, kdyby ten přístup ehm, do Eurodaku úřadu law enforcementu zařízen, zařízen byl. Komise potom přijala dva nové návrhy na Eurodac. Proč dva? Protože to bylo před Lisabonským před Lisabonskou smlouvou. Měli jsme tehdy dva pilíře, takže komise navrhla rozhodnutí rady e, o tom přístupu úřadu law enforcementu a potom nařízení Eurodaku, e, kde e, byla taková přemostovací doložka, která vázala na toto rozhodnutí. Bohužel ale toto vypršelo, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Zrušily se dva pilíře a proto teď proto jsme se pak ocitli v roce 2010 v situaci, kdy chtěla komise zajistit, že ten balíček pro azyl bude uzavřen do konce roku 2012 a proto eh, podala komise třetí návrh na Eurodac, který nezahrnoval ten přístup úřadu law enforcementu. A jak všichni víte, tak během jednání na radě začalo být jasné, že členské státy nebudou eh, chtít jednat o zbytku asilového balíčku, pokud nebudou mít eh, nějaký jasný návrh eh, pro přístup úřadu law enforcementu. A vzhledem k tomu, že se nám podařilo dosáhnout na asilovém balíčku značného pokroku během dánského předsednictví v první polovině tohoto roku, měla komise pocit, že teď nastává vhodná chvíle na to takovýto návrh předložit. Takže to byl takový krátký souhrn, abyste věděli, jak ta situace vypadá. A teď se dostanu eh, k věcné otázce, totiž k tomu návrhu, který před vámi dnes leží. Jak se už, pane předsedo, říkal, tak tento text je sloučením toho eh, textu z roku 2009 eh, plus text z roku 2010, který se týkal pouze azylu. To znamená, že změní se v podstatě vůbec nezměnilo. Máme k tomu vysvětlovací memorandum, které eh, zdůrazňuje část 7, eh, které články pochází tedy z té předchozí verze a potom jsou tam zvýrazněny ty oblasti, které jsou úplně nové. To docela pomáhá, abyste si uvědomili, co je vlastně úplně nové a co pochází z kterého jiného textu. A stejně jako v návrhu 2009, i tento nový návrh chce umožnit úřadům law enforcement, eh, aby eh, mohli ověřit otisky prstů, které byly sejmuty na eh, scéně zločinu, aby si je mohli ověřit s tím, co máme v databázi Eurodaku, ovšem za velmi přísně nastavených podmínek. A jak asi víte, komisařka Malstrom nechce, aby bezpečnostní agenda byla přednější než ochrana osobních údajů, nebo aby se nějak zasahovalo do práv imigrantů a žadatelů o azyl. A proto ten text, který máte před sebou, je v této otázce velmi dobře ošetřen. Takže proč komise nabízí ten přístup do Eurodaku? Na to je jednoduchá odpověď. Je to proto, abychom přemostili eh, určitou propast, která se tam v této době nachází. Já vám dám k tomu příklad. V současné době, když například policie hledá vraha, tak eh, mohou ověřovat eh, databáze národní, své vlastní databáze, můžou eh, procházet i databáze jiných členských států a také eh, informační systémy, co se týká občanů třetích států, kteří žádali o víza, ale nemohou se dostat do databáze Eurodaku. A to bychom chtěli napravit. A tím rozhodně nic nenarušujeme, v podstatě se jen snažíme zajistit, že policie bude mít eh, možnost eh, vyšetřit anebo zabránit eh, závažným a teroristickým zločinům. A uvědomujeme si přitom, že přístup úřadu law enforcementu do Eurodaku je velice citlivá otázka a musí být vyvážena bezpečnostními opatřeními pro využívání této databáze. Já vám k tomu podám několik krátkých příkladů, jak toto chceme zajistit. Tak za prvé, v návrhu eh, je základ subsidiarity, což znamená, že Eurodac je eh, v podstatě až takový poslední zdroj informací, který může být využit jen pokud nenajdete žádné výsledky jinde, což konkrétně znamená, že členské státy, než se obrátí na Eurodac, musí projít své vlastní národní databáze, potom uh, musí ověřit databáze jiných členských států a pouze v případě že tyto postupy nepovedou žádným výsledkům, mohou eh, žádat o ověření databázy Eurodac. Ta druhá pojistka, která zajistí, že toto bude využíváno skutečně jen pro závažné zločiny a terorismus, jak jsou tyto definovány eh, v rámcovém rozhodnutí eh, Rady pro boj s terorismem a evropském zatykači, je, že my jsme tam jasně řekli, že systematické ověřování probíhat nesmí, a nesmí být eh, ověřováno tisky prstů ani pro jiné než závažné nebo teroristické trestné činy. Za třetí, funguje to na bázi zásahu, to znamená, eh, že k tomu to dojde pouze v případě, že některý členský stát má údaje ke žadatelům o azyl, ale rozhodně není možné, Eh, v rámci tohoto eh, zpracovávat nějaké další osobní údaje, pokud došlo k nějakému zásahu. To znamená, pokud eh, se najde nějaký otisk prstů na scéně zločinu, který je potom nalezen v Eurodaku, pak může členský stát podat žádost na další osobní údaje. Každopádně to znamená, že nebudeme sdílet žádné údaje s třetími státy. Vše zůstane jen v rámci Evropské unie. A ještě bych to, pane předsedo, uzavřel. Eh, chceme zajistit, eh, že jednání proběhne rychle, aby se nám podařilo včas uzavřít eh, a vytvořit společný evropský azylový systém. A myslíme si, že náš návrh je skutečně vyrovnaný. Na jedné straně přemostuje tu propast, která tam je, na druhé straně zase obsahuje velice důležité a nutné pojistky, které jsem tady zmiňoval, to znamená subsidiarita, omezení na závažné trestné eh, činy a terorismus, eh, základ eh, zásahu nebo bez zásahu a je to samozřejmě část asilového balíčku, o kterém se teď jedná a je naším společným cílem se politicky dohodnout na celém balíčku do konce tohoto roku. A já tedy doufám, že pokročíte v diskuzích o tomto návrhu a že budete mít toto neustále na paměti, protože bylo velice smutné, kdybychom nestihli splnit tu naši časovou lhůtu do konce tohoto roku kterou jsme si přece vzali pro vytvoření společného azylového systému jenom kvůli Eurodaku. Máme tady kyperské předsednictví, eh, probíhají jednání na radě, eh, kde my eh, hrajeme svou roli, vysvětlujeme radě, jaké jsou tam pojistky které chceme do toho návrhu zahrnout. A teď navrhujeme také parlamentu, aby s námi spolupracoval, abychom zajistili rychlou dohodu pro dobro naší evropské asilové politiky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď eh, kyperské předsednictví. Já tady mám pana Joannise Papajorgiu. Chtěli byste, chtěli byste si vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám eh, za pozvání sem, abychom tady eh, mohli prezentovat eh, stanovisko předsednictví rady. Jak tady už říkali i také zástupce komise, ten návrh nařízení, o kterém se dnes mluví, je návrh, po kterém členské státy volaly už docela dlouho. Je to velice důležitý text pro úplné vytvoření společného evropského azylového systému. A e, my toto považujeme za jednu z našich hlavních priorit. Já bych vám e, jen chtěl říci, jak probíhá jednání o tomto návrhu. Ten návrh už byl dvakrát probrán v rámci pracovní skupiny a dojde ke třetímu setkání odpovědné pracovní skupiny e, tento týden ve čtvrtek. A ambicí předsednictví je uzavřít jednání na radě, co nejdříve to bude možné, abychom mohli začít jednání s Evropskou s Evropským parlamentem, abychom mohli začít trialog už někdy eh, v příštím měsíci, což eh, samozřejmě bude záviset také na tom, jak se vyvinou diskuze tady v parlamentu. Pro předsednictví i členské státy eh, byl návrh nařízení velice vítaný. My si myslíme, že nařízení Eurodac, tak jak fungovalo doteď, bylo velice užitečným nástrojem pro vytváření našeho společného azylového systému. A věříme, že v budoucnosti s těmi změnami, které tam předložila komise, bude užitečným nástrojem i nadále. Jak tady bylo také řečeno pro členské státy, rozšíření rozsahu působnosti nařízení i e, pro úřady law enforcementu e, je velice pozitivní věc, obzvláště když je zajištěno, aby toto nějak neporušovalo práva žadatelů o azyl nebo imigrantů. A jak tady říkala také e, komise, ty podmínky jsou nastaveny velice jasně a přísně a členské státy je musí dodržovat, což je věc, o které na radě vůbec nepochybujeme. Takže Doufáme, eh, že na radě bude ta diskuze uzavřena skutečně co nejdříve. Doufáme, že už v září a těšíme se na spolupráci s parlamentem při vytváření našeho společného stanoviska. Také doufám včas, abychom stihli tu časovou lhutu, kterou jsme si stanovili, to znamená eh, do konce roku 2012 implementovat společný evropský azylový systém. Děkuji. Thank you. Now. Děkuji. A nyní jsme připraveni vyslechnout naší zpravodajku paní Makovej a hned poté budou eh, moci eh, pokládat eh, dotazy naší zpravodajové a stínový zpravodajové. Paní Makovej má slovo. Děkuji, pane předsedo, a jsem ráda, že vás opět vidím. Návrh byl velmi dobře popsán komisí, takže bych řekla, že vítám tento návrh a ano, vítám rovněž skutečnost, že eh, budeme eh, postupovat na základě eh, shody. Na to čekáme již déle než rok a proto bychom měli uzavřít toto téma. Všechny pojistky jsou na místě, tak jak jsme o tom diskutovali již rok. Napřed musíme mít přístup k národním databázím, pak primu a pokud pak ne, dostanete odezvu, tak eh, můžete přistoupit, respektive kontaktovat Eurodac. A to Eh, projekt navrhuje například dezignované orgány v každém eh, členském státě, dále pak eh, takzvanou ověřovací aktivitu, autoritu, dále pak se obrátí na kontaktní místo na národní i úrovni a pak na Eurodac. Takže je zde několik pojistek. Ráda bych ještě něco poznamenala, co hm, opakuji již po několikáté. Hovoříme tady o orgánech činných v trestním řízení, law enforcement tady máme ale eh, na mysli pouze eh, poslání, zaslání eh, otisku prstu Eurodaku a zjistit, zdali dochází ke zhodě či nikoli. Nejde o to, že by organičné v trestním řízení mohli navštívit Eurodak a zkoumat tam situaci. Jde o to zaslat Eurodaku otisk prstu a zjistit, zdali dochází ke zhodě nebo ne. Eh, mám otázku na adresu komise, protože se nemůžete obrátit na Eurodac, pokud jako členský stát, pokud jste neimplementovali rozhodnutí PRIM. Eh, moje otázka je, kolik zemí, zemí zatím ještě neimplementovalo eh, rozhodnutí PRIM a jak je to se zeměmi, které toto rozhodnutí PRIM implementovali pouze částečně budou mít přístup k Eurodaku či nikoli. A dále bych chtěla navrhnout termíny. 10. října, to je datum pro předložení návrhu. Zprávy 18. října, to je závěrka pro pozměňovací návrhy. Samozřejmě stínoví eh, zpravodajové se sejdou, ale na tom se dohodneme mezi sebou a eh, případné hlasování by se mohlo konat 27. listopadu během zasedání výboru LIBE. Děkuji. Děkuji paní Makovej, říká předseda. A nyní začneme eh, poslanci a sice Madame Bion. Prosím. Děkuji. Mm, eh, já tady musím eh, omluvit kolegu, který měl mluvit a požádá mě, abych mluvila za něj. Takže eh, jen velmi stručně. Komise nám tady připomněla dlouhou historii tohoto textu, změny v posledních letech a také tady bylo připomenuto, že tato složka by měla být vnímána v takovém obecnějším kontextu toho azylového balíčku a že v podstatě naše diskuze mohou znamenat pokrok ve všech textech, které se nás týkají, co se týká toho azylového balíčku. A proto si myslím, že by bylo dobré eh, tady eh, správně eh, vyjádřit, jaké jsou cíle používání Eurodaku. A proto bych tady chtěla položit komisi několik otázek právě k tomuto. Samozřejmě my chápeme Eh, jak je to s tou problematikou přístupu. Eh, máme tady přístup k Europolu, tam je to trošku jiné, to je represivní eh, oblast, kdežto Eurodac byl vytvořen původně právě pro žadatele pro azyl, takže je pravda, že jim to výrazně měníme. Jeho účel, vy jste tady, pravda, přinesli určitá upřesnění o těch pojistkách bezpečnostních a já bych ráda, abyste se k tomuto ještě vrátil abychom eh, se podívali pořádně na ty pojistky eh, v tom návrhu, aby bylo jasné, eh, aby bylo naprosto jasné, jak jsou tam oddělovány ty otázky žadatelů o azyl a závažných trestných činů. Vy jste tady před chvílí říkal, že Eurodac byla taková, byl takový evropský úspěch velký. Je jasné, že ty údaje, které obsahuje, jsou velice užitečné, už se to ukázalo. Ale povaha těch údajů a využívání těchto údajů, o tom se tady několikrát jednalo, o jejich spochybnění, spochybnění jejich pravdivosti. Já vím, že Francie se tím jednou zabývala. Takže co se týká té důvěryhodnosti údajů, které obsahuje Eurodac. Je třeba samozřejmě respektovat eh, určité otázky ochrany osobních údajů a nebojíte se, eh, že by to umožnění přístupu, rozšíření přístupu mohlo být nebezpečné a že by eh, se ty informace mohly rozšířit jinam, než si případně přejeme, protože na druhé straně bychom si mohli taky představit, že přístup k údajům, obzvlášť pokud ty údaje nejsou stoprocentně důvěryhodné, tak jak zajistíte, aby eh, tam eh, nebylo nějaké omezení eh, práv těch žádatelů o azyl, když tam bude komunikovat z země jejich původu. Když dáme přístup úřadům law enforcementu, nemyslíte si, že tam dojde k určitému zmatku nebo směšování osob, které žádají azyl a jejich určité kriminalizace, aby je to nestigmatizovalo ještě více, protože víte dobře, že v některých členských státech eh, je jejich situace už tak velice napjatá. A na závěr, vy jste tady také mluvil o tom, eh, že se to bude týkat jen určitých trestních činů. A já bych tedy ráda, eh, kdybychom se k tomuto ještě vrátili, protože vy jste odkazoval na nějaké rámcové rozhodnutí o evropském zatykači to je takové docela obecné, tak možná byste mohl ještě říci nějaká upřesnění k tomuto. A pak ještě na závěr já mám problém s jednou větou, která e, říká, že Europol může konzultovat tuto složku za účelem specifické analýzy anebo specifické analýzy obecného rozsahu nebo strategického rozsahu. A já bych ráda, kdybyste mi přesně vysvětlili tuto větu. Děkuji. Paní... Děkuji paní Guillaume a prosím paní Radford. Děkuji, pane předsedo. Jsem moc ráda, že jsme zahájili opět práci a musím říct, že máme trochu problém opět s budovou, stejně jako jindy po letní pauze. Ne, nebudu se dále věnovat tomuto návrhu. Prostě jsme se přemístili ze Štrasburku do Bruselu na další plenární zasedání. Tak to je. Já nevím, jestli to opravdu platí, že komise předkládá tento návrh, protože pocituje určitou mezeru v této problematice. Já si myslím, že spíše chce splnit očekávání určitých členských států. Je to určitý, určitý obchod v oblasti opatření v azylové politice a mě by zajímalo, co nabízíme na oplátku. Já zahájím svým stanoviskem, které jsem vždycky zastávala, a to je to, že principiálně mám problém s tím, že orgány činné v trestním řízení by měly přístup do databáze žadatelů o azyl. Já si myslím, že to je něco, co se liší od této databáze. Já jsem jednala o tomto nařízení a o přístupu eh, orgánu činných trestním řízení o celkovém tom rozhodnutí a myslím si, že zde je určitá, určitý rozdíl mezi žadateli o víza a žadateli o azyl tam je ta dobrovolnost, která to rozlišuje, tak bych se nebála tolik té stigmatizace, pokud jde o jednu skupinu, ale myslím si, že je zde problém s tím, že by se tyto dvě skupiny snišovaly. Pochopitelně celého srdce podporuji potřebu ochranných a bezpečnostních pojistek. To je něco, co je určitě potřeba a proto vítám návrh komise alespoň obecně řečeno jsem ráda, že se komise věnovala těmto bezpečnostním pojistkám, nicméně to je až hraniční záležitost, až když vyčerpáme všechny možnosti v rámci celého systému, v rámci systému záznam bez záznamu a tak dále. Je to něco, co se bude vždycky takto realizovat eh, ve vztahu k třetím zemím kdy žadatelé o azyl budou čelit těmto rizikům. A proto si myslím, že Rada se v tomto směru může splehnout na parlament a určitě paní Makovej to podpoří, když řeknu, že je třeba se dále věnovat tímto bezpečnostním pojistkám a dále je rozvíjet. Nejsem si jistá tím, jestli rozhodnutí prim je jednou z podmínek, jestli to tak opravdu má být. Mám za to, že členské státy musí prověřit databázy otisku prstů v rámci rozhodnutí PRIM. A neříká se zde, že by, to, že by měli ověřit tyto databáze ve všech členských státech. Mají je ověřit v některých členských státech. A my jsme to řešili v červenci, kdy komise říkala, že je potřeba poukázat na to, že je třeba, aby proběhlo to prověření v rámci rozhodnutí PRIM i ve chvíli, kdy ty členské státy mají tuhle propojenost v rámci systému PRIM zajištěno pouze s jedním dalším členským státem, což navazuje na otázku paní Makovej. Do jaké míry se rozhodnutí PRIM vlastně nakonec naplnilo? Já si myslím, že pokud to má být podmínka, tak zde musí být podmínka naprostého naplnění rozhodnutí prim ve všech členských státech, tak aby fungovalo nařízení Eurodac. Mě opravdu zarazilo, že se vyskytla tahle připomínka komise a že ten rozměr naplnění tohoto rozhodnutí není až takový. Já si myslím, že je potřeba na tohle opravdu víc zatlačit. A taky mě úplně nepřesvědčily některé připomínky členských států v rámci debaty na půdě rady. A myslím, že to souvisí trošku s tím, že eh, si musí uvědomit eh, tyto členské státy, že zde je třeba zajistit tyhle bezpečnostní pojistky, jelikož musíme zabránit překvapivě, to by nemělo být až takovým překvapením, nelegálním eh, pokusům o vstup. To je něco, čemu musíme neustále čelit a zde je třeba zajistit eh, jaksi princip nutnosti a přiměřenosti. A ne všechno, co tady chceme realizovat a navrhovat, naplňuje princip přiměřenosti, takže na to bychom měli pamatovat. Otázka rozsahu naplnění tedy. Pak, co se týče těch jednotlivých orgánů, vyjmenovaných orgánů, my zde máme seznam, kterým by měl mělo být doručeno vyrozumění z rady v rámci v rámci zveřejnění v úředním věstníku, to se nejsem jistá, jestli by to byla dobrá a užitečná praxe v rámci nařízení Eurodac. Určitě jsou zde členské státy, které se zamýšlejí nad tím, jestli by museli vy, vyhovět tomuto požadavku, na to bychom měli opravdu zatlačit. Je zde potřeba mít nějaký ústřední kontaktní bod, aby tohle rozhodnutí bylo správně naplňováno. Jenom tak zajistíme kontrolu tak, aby jednotlivé zúčastněné subjekty mohly spolupracovat. Možná by tomu vyhověl Europol. Já jsem úplně neocenila tu otázku, jestli vůbec Europol má, být, má mít eh, vlastní přístup do centrální databáze, jestli by měl postupovat napřímo nebo přes členské státy. To jsem úplně nepochopila logiku této otázky. Já myslím, že tam jde o systém prověřování, ale nejsem si jistá, jestli eh, se to skutečně tím vyřeší. Já jen velmi stručně, protože mě pan předseda přeruší, ale ještě jedna věc a to je povinnost v rámci nařízení Eurodac prověřit národní databáze, databáze v rámci PRIM a přístup do informačního systému pro víza. Systém eh, VIS ale eh, existoval ještě před rozhodnutí Prim, takže si nejsem jistá, jak zde existuje ta návaznost. To jsou mé předběžné úvahy. Myslím, že jsem toho řekla hodně. V tuto chvíli to asi uzavřu. Já jsem chtěla jenom nastínit, co mě zde trápí a musím říct, že nejsem úplně nadšená. Já chápu zdůvodnění tohoto postupu. Možná to bude třeba v rámci šetření eh, trestných činů, ale podmínky, které bychom v takovém případě nastavili, musí být naprosto přísné. A musím říci, jako ji vždycky říkám, členské státy se k tomu musí postavit opravdu přísně, co se týče zajištění a nastavení bezpečnostních pojistek celého systému. Tak, děkuji. Děkuji a prosím pana Albrechta za zelené. No. Děkuji, pane předsedo, a já jsem rád, že jsem opět zde mezi vámi a mohu s vámi diskutovat o tématu, eh, jež jsme diskutovali již několikrát. Začít bych chtěl eh, touto připomínkou, totiž zdá se, že se stále opakuje to, že činíme jeden krok před druhým. Například, eh, že přístup k databázím, které eh, v podstatě byly zřízené eh, za zcela jiným účelem, nyní opět otevíráme pro orgány činné v trestním řízení, aniž by bylo jasné, které minimální standardy zpracovávání dat platí v oblasti policejní a justiční spolupráce. Právě z členských států a Rady ministrů a pok- z hlediska reformy právě tady členské státy blokují, brzdí a považuji za nepřiměřené, abychom, co by Evropský parlament, eh, stále ustupovali na tomto místě a eh, říkali, ano, je důležité mít přístup k těmto datům, aniž bychom současně trvali na existenci společných minimálních dat. Systém Eurodac byl zaveden aby mohlo docházet k bezpečné identifikaci žadatelů o azyl. To bylo skutečně odůvodněné, opodstatněné, ale považuji za nepřiměřené a do jisté míry i za cynické tvářit se nyní tak, že přístup k těmto datům ze strany orgánů činných v trestním řízení by bylo něčím, co eh, je k dobru žadatelů, anebo co je standardem. Eh, to je totiž eh, jednorázové jednorázové rozhodnutí ta data ještě více dávat k dispozici, rozšiřovat jejich použití, aniž by docházelo ke sjednocení asilového řízení, anebo aniž by to muselo stát nutně v eh, souvislosti. My, co by Evropský parlament, bychom měli být v této věci zdrženlivější, měli bychom dát najevo, že PRIM a ostatní databázy dávají eh, k dispozici dostatek informací orgánům činným v trestním řízení a není mi jasné, to, co se stále opakuje, totiž eh, proč je tady nutnost eh, kompletního přístupu, proč vůbec má být umožněn přístup eh, a hledání zhody? A ještě jednou, obecně řečeno, asi nejde ani o to, udržovat na vysoké úrovni zásady právního státu, v článku 6 například se hovoří o jiných účelech, například stanovení pro určité orgány, které ale neodpovídají podle mě tomu, co považujeme za justiční orgány které mohou například eh, na základě eh, soudcovského rozhodnutí zajistit, aby byla eh, dodržována procesní právo, práva. Tady lze zajistit přístup i zcela neznámému orgánu, a je zde tomuto orgánu dána možnost prověřit, zda je vše eh, v pořádku. To není dobře a proto se domnívám, že tento návrh eh, není vyzrálý a výrazně přesahuje to, co je nezbytně nutné. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Kirkhope. Já navážu na paní kolegyně Radford. Já jsem uh, eh, přemýšlela vůbec o tom, jestli mám vstoupit do budovy, protože je zde uh, okamžité riziko a určitě bych byl jedním z těch, kteří, kteří by zahynuli. Uh, kdyby býval spadla ta střecha v, ve Štrasburku, tak by to spadlo přímo na mě. Tak jsem přemýšlel nad tím, jak, jak na to možná bych se měl přemístit jinam. Ale nejsem úplně paranoidní, pane předsedo, jenom jsem nervózní z toho všeho, co se děje. Jenom se ve stručnosti vyjádřím k tomu, co zde zaznělo. Já jsem chtěl říct si to, že obecně ty principy vítám. Myslím si, že něco jako ID, co by se uplatňovalo u žadatelů o azyl, je něco, co je určitě rozumné, ale teď tady používáme slovo využívání, že by někteří lidé využili tyto informace, ať už máme nebo nemáme jakékoliv bezpečnostní pojistky, že by to využili a že by vlastně tím vykořišťovali ty, kteří potřebují, azyl, potřebují status uprchlíka. Já si myslím, že pokud to nastavíme správně, tak eh, vlastně to celé by byl, byla možnost, jak zabránit takovému to využívání, protože víme, že někteří využívají tyto nevinné lidi k tomu, aby zakryli závažnou trestnou činnost nebo terorismus. Určitě v této oblasti musíme spolupracovat a já za ty roky jsem víc a víc zklamán tím, že se ta spolupráce nedaří, i když opatření k této spolupráci už existují a jsou realizována. Přesto i když členské státy jasně a výslovně využili eh, chtěli využít eh, těchto údajů, tak se to nedaří. Jde mi třeba o společné vyšetřovací týmy, kde jsem tu zprávu pomáhal vypracovávat a došlo k tomu, že orgány v trestním řízení opravdu eh, nespolupracovaly tak, jak by měly. A pokud neexistuje tahle odpovídající spolupráce a nejsou bezpečnostní pojistky, tak je tam riziko zneužití informací. To platí. Pan Albrecht hovořil právě o tomto problému a je pravda, že to je důležité. Ano, pane předsedo, já si myslím, že to je dobré opatření, musíme zajistit, aby tam ty bezpečnostní pojistky byly, ale pro boha poté, co jsme absolvovali to všechno, co jsme absolvovali s členskými státy, tak prosím zajistíme, ať to členské státy využívají odpovídajícím způsobem, aniž by se aniž bychom se dotkli práv občanů, která jsme chtěli původně uh, chránit. Děkuji a prosím pana Dejanga. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu musím říct si to, že v prvé řadě uh, souhlasím s tím, co paní Gium a paní Radford říkala, pokud jde o možnou stigmatizaci. V případě, že by se databáze Eurodac otevřela i orgánu činy v trestním řízení, já si myslím, že tohle stanovisko už zaznělo, že na, naše skupina ho několikrát opakovala a bohužel i v mé zemi v Nizozemsku tohle platí. Je tam hodně lidí, kteří stigmatizují žadatele o azyl a to takže každodenně, že tento přístup musíme jasně odmítnout. Za druhé, komise sama ve svém úvodu připouští, že tohle je jisté omezení lidských práv na soukromí a že musíme poukázat na to, že zde existuje potřeba do určité míry tato lidská práva omezit. Musíme se zamyslet nad okolnostmi. Já si těžko představuji situaci, kde by existovala tahle absolutní potřeba vstupu pro orgány činné v trestním řízení. Vy potřebujete, pokud se nepletu, už otisky prstů, abyste mohli srovnávat otisky prstů. A tak mě napadá jediná situace, kdy dojde k zadržení osoby, eh, sejmutí otisku prstů, ta osoba je na útěku následně po zadržení a v tu chvíli si lze představit, že by ta osoba někde žádala o udělení azylu. Já nevím, kolik případů teroristů nebo jiných pachatelů závažné trestné činnosti existuje v takové oblasti. Já si myslím, že kdybych byl terorista, tak bych asi v prvé řadě utekl z jednoho členského státu, ale potom bych asi nežádal o azyl. Já si myslím, že to je docela zvláštní situace a myslím, že bych takhle nepostupoval, kdybych to byl já. A tak bychom měli vypracovat možná posouzení dopadu, abychom ty konkrétní případy vyhodnotili, abychom věděli a byli si jistí tím, že takové opatření by bylo efektivní. Já souhlasím s tím, že musíme ty vyjmenované orgány a úřady pečlivě vyhodnotit. A myslím si také, že článek 20, který je zde naprosto zásadní, protože tam jsou podmínky pro přístup do databáze Eurodaku, je velmi špatně naformulovaný, protože je zde písmeno A, kde je eh, srovnání a prevence a šetření teroristických a jiných eh, závažných trestných činů. Tam je to srovnání podmínek, takže to je samostatný cíl, který se objevuje v písmenu A, takže obecně řečeno to může být nutné, ale není tam návaznost na konkrétní osobu. Pak je tam B, kde hovoříme už o konkrétním případu, což z právního hlediska by znamenalo, že to je druhá alternativa. Takže bychom měli pečlivě naformulovat tato ustanovení a měli bychom si zpracovat posouzení dopadu a pak následně to naformulovat tak, jak to má být naformulováno. Také jsem skoro zapomněl říci, že, by, že je skoro vyloučeno, aby naše skupina podpořila tento návrh. Leda, že by se omezil pouze na velmi omezený počet případů. Děkuji a prosím pana Bronxe. Děkuji. To je neobvyklá situace, já souhlasím s tím, co říká komise, ale doufám, že to nebude, že, že se to nestane zvykem. Ale to, že komise chce, aby orgány činné v trestním řízení v členských státech, které se zabývají vyšetřováním závažných trestných činů, měly možnost vstupu a prověření databáze Eurodacu, pokud jde o otisky prstů o, o žadatele o azyl, tak mně se to zdá jako rozumný nápad s tím, že tam budou existovat bezpečnostní pojistky, tak abychom zachytili případy trestných činů. A já jsem uh, to pochopil tak, že bylo potvrzeno, že orgány činné v trestním řízení by neměly možnost tu databázi prověřovat. Měli by automaticky, měli by tu možnost v případě, že by už došlo jednou k využití systému záznam nebo bez záznamu. A pokud jde o tu stigmatizaci žadatelů o azyl a žadatelů o víza, pokud bych se jenom o jiné skupiny, jako jsou třeba poslanci Evropského parlamentu, tak by asi nikdo nic nenamítal, pokud by členské státy měly dobrý důvod k tomu, aby tuhle prověrku udělali. Asi by nikdo neprotestoval, asi byste byli překvapeni tím, že já bych řekl, že by mě vůbec nepohoršilo, kdyby se měli tito žadatelé identifikovat otisky prstů. Je to třeba i názor Frontexu, který říká, že většina lidí, kteří přijíždějí do Evropské unie nelegálně, byly osoby bez dokladů osoby, které své doklady zničily před vstupem na území Evropské unie. Takže možná ty otisky prstů by byla jedna možnost, jak tyto osoby vůbec identifikovat, jak prokázat jejich totožnost. Děkuji, děkuji, prosím, ještě předtím, než předáme slovo paní zpravodajce, paní Makovej, tak chci jenom říci, že tady pan Hastings, který je zde za Úřad pro ochranu osobních údajů, zaznamenal jsem jeho přítomnost, takže bych možná uh, se zeptal, zda mu máme udělit slovo, aby se vyjádřil na toto téma. Následně dáme slovo paní Makovej a v 17.30 hlasujeme. Pamatujte na to. Vždycky je tam nějaká podmínka. A já vím, že jsou další připomínky, ale 17.30 Musíme hlasovat, musíme zahájit hlasování. Pane Hastings, se máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jen velmi stručně k této záležitosti. V průběhu tohoto týdne, zřejmě ve středu, budu Zveřejň, chci zveřejnit stanovisko, v kterém se objeví velmi zajímavé informace. Nebude to úplně kladné stanovisko k této věci a Myslím si, že řada skupin se nad touto problematikou bude moci dále zamyslet. Myslím si, že to bude předaná hodnota k této debatě. Budu tam hovořit o, o systému SIS a o dalších záležitostech, takže to je další podklad pro vaši práci. Tuto chvíli prosím paní Makovej, aby se vyjádřila. Děkuji, já bych ještě chtěla, aby se vyjádřila komise k tomu, na co jsem se ptala. Dobře, Prosím teda pana Ola, aby se za komisi vyjádřil. Určitě se poznamenal otázky, které zazněly. A ještě než dáme slovo paní zpravodajce, tak poprosíme komisi o vyjádření. Thank you very much, Mr. Chairman. There were... Děkuji, eh, pane předsedo. Těch eh, otázek bylo hned několik, tak já to vezmu telegraficky a doufám, že to zvládnu prvé řadě paní Makovej se ptala na rozhodnutí Prema na to, kolik členských států toto rozhodnutí ratifikovalo. Pokud jde o červen tohoto roku, tak těch členských států bylo deset, které ratifikovaly rozhodnutí Prem co se týče využití pro otisky prstů. A my jsme optimističtí v tom, že v následujících týdnech a měsících se podaří toto číslo značně navýšit. Jedna věc k tomu, co říkala paní baronka Latfordová. Platí opravdu, že ratifikace je třeba provést. Pro Eurodac však stačí, aby bylo zajištěno technické propojení s jedním členským státem. To opravdu stačí. A paní de Jong ta se ptala na několik věcí. V prvé řadě se ptala na přístup Europolu a jaká práva má Europol. My si myslíme, že to je naprosto důvodné, aby Europol měl přístup do této databáze, jelikož Europol sehrává zásadní roli v boji proti závažné trestné činnosti tam, kde tato činnost eh, se týká více členských států. Myslím si, že Europol potřebuje tyto informace a potřebuje zpravodajské údaje schromažďovat tak, aby mohl informovat příslušné orgány činné v trestním řízení. A Europol má tyto eh, informace z jednotlivých členských států. Jednak propojovat a jednak eh, vzájemně navazovat, tak abychom byli schopni najít jak pachatele, tak oběti závažné trestné činnosti. Paní De Jung se ptala na definici závažné trestné činnosti a terorismu jakým způsobem tohle upřesnit. K tomu bych řekl, že to máme v článku 2, písmeno je, tam je terorismus a máme tam eh, rozhodnutí Rady z roku 2002 o boji proti terorismu a o závažné trestné činnosti. V bodě 2K máme zmínku o evropském zatýkacím rozkazu, takže jsou zde dány jasné definice, jasné odkazy. v tomto nařízení a i v rozhodnutí. Ještě k jedna věc, o které hovořila paní Guillaume, pan Albrecht a paní Latford, pokud jde o tu stigmatizaci žadatelů o azyl. K tomu se vyjádřím. Já myslím, že z politického hlediska musíme si vzít určitý odstup. Já jsem pracovala na některých bezpečnostních pojistkách, které jsme do toho zapracovali a musím říct, že jsme do toho zapracovali pouze, poukazují pouze boj proti terorismu a boj proti závažné trestné činnosti, jako je například trestný čin vraždy. Čili ve veřejném zájmu je zaplnit tuto mezeru, která zde existovala tak, aby orgány činné v trestním řízení měly možnost, měly právo, měly uh, oprávnění v těchto závažných případech trestných činů postupovat tak, jak je nutné, tak aby se podařilo zadržet podezřelou osobu. A proto bychom měli tento zájem uh, nadřadit nad všechny ostatní. Myslím si, že žadatele o azyl to nebude nijak omezovat, pokud se bude uplatňovat systém záznam bez záznamu, protože v první fázi dojde jenom k tomu, že bychom používali otisky prstů, které se odstnou na místě činu. Tyto otisky prstů se pošlou na Eurodac, nejsou tam žádná jména, žádné zmínky o žadatelích o azyl, jenom se to odešle. A v případě, že dojde ke zjištění záznamu, to znamená, že otisk prstů z místa činu se shoduje s otiskem prstů z nějaké závažné trestné činnosti a dojde k propojení těchto dvou údajů v databázi Eurodac, tak potom je potřeba získat další zdůvodnění toho, aby členský stát žádal o další postup. Musí to podrobně vysvětlit takovouto žádost. A potom může dojít k dalšímu výměně informací. Takže když eh, si vezmete na jedné straně zájem na odhalování závažné trestné činnosti a na druhé straně zájem na eh, zajištění bezpečnostních pojistek celého systému, tak si myslím, že vyváženost těchto dvou zájmů je zde odpovídajícím způsobem naplněna. K tomu, co říkala paní baronka Latfordová, já si myslím, že jsem se vyjádřil ke všemu, co, na co jste se ptala. Bezpečnostní pojistky, až poslední varianta, ano, to souhlasím, je to tak navrhováno i v našem materiálu. A potom, co se týče vyjmenovaných úřadů orgánů, které by se měly objevit v úředním věstníku, tak zde se prosím podívejte na uh, článek 43, odstavec 4, členské státy musí vyrozumět vyjmenované orgány a musí jejich soupis předat komisi, která potom zajistí uveřejnění v úředním věstníku. Tak to musí fungovat. Pane Oil, prosím vás o urychlení vašeho proslovu, protože musíme se držet harmonogramu. Máme před sebou ještě dva body, než začne hlasování. Já myslím, že už je to skoro všechno. A k tomu eh, článku 20 a k formulaci. Všechny podmínky zde jsou kumulativní. Je tam vždycky spojka A. To znamená, všechny podmínky musí být naplněny tak, aby došlo ke splnění příslušných kritérií. Děkuji a prosím paní Makovej. Děkuji. Já se musím mluvit stručně. Já jsem s kolegy eh, diskutovala o jejich obavách, co se týká těch pojistek a také věřím, že komise se snažila tam skutečně zapracovat všechny možné pojistky, které si dovedete představit, ale pokud moji kolegové přijdou s nějakými novými dobrými nápady, tak ráda si s nimi o nich promluvím. A ano, eh, bude to skutečně až poslední možnost. Nejdřív se budou vždy používat národní a všechny ostatní databáze. A pokud tam nedojde k žádnému zásahu, Teprve potom eh, budou moci eh, úřady law enforcementu eh, konzultovat databáze Eurodacu. A potom, Denis, vy jste tady uváděl příklad. A podle mě by k tomu to nemělo docházet. Podle mě by příkladem bylo například, že dojde k nějakému zločinu teroristickému anebo závažnému trestnému činu, na který vydán evropský zatykač. Tak vy tam sejmete nějaké otisky prstů, nemáte ještě osobu, ověříte je proti vaší národní databázi, dalším databázím, použijete eh, primskou smlouvu a pokud eh, nedojde k vůbec žádnému zásahu, tak se obrátíte na Eurodac, zašlete jim váš otisk prstu a zeptáte se, jestli mají nějaký zásah nebo ne. A myslím si, že byste jako odpověď neměl dostat jméno člověka, ale tu zemi, ze které pochází, a potom s ním jednáte na základě vašich dohod. A tak to, myslím, používá, probíhá už teď. Akorát, že se obrátíte přímo na jednu konkrétní zemi a nebudete muset konzultovat všech 27 členských států, protože to se dělá v současné době. Takže ještě jednou, co se týká těch záruk, tak já jsem, jak jsem tady říkala, uvítám případné další nápady našich kolegů, no, spoluzpravodajů. Děkuji. Sorry. Thank you. Dobře, já vám ještě jednou děkuji, paní Makové. Já si myslím, eh, že to už stačí a že můžeme přejít k dalšímu bodu, abychom to dohnali. Takže já děkuji všem účastníkům této zajímavé diskuze. A teď přejdeme dál eh, k bodům, které se týkají Schengenu. Začneme bodem 6 tedy, to je přechod z šengenského informačního systému SIS-1 na druhou generaci šengenského informačního systému na SIS-2, přepracované znění. Máme tady našeho zpravodaje, pana Koeja, Carlose Koeja, který nám přednese takový přehled. A potom si eh, vyslechneme prezentaci návrhu komise. Máme na to dalších pět minut, prosím. Musíme dodržet eh, náš hlasovací čas půl šesté. A potom, co dám slovo komisi, eh, bych si chtěl také vyslechnout pana Hastingse, který je také tady za dozorčí orgán. A potom bychom si mohli také vyslechnout ostatní instituce, to znamená komisi a předsednictví rady. Takže nejdřív eh, komise, kterou tady eh, zastupuje pan Tudorach. Eh, dobře, děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit mluvit velice stručně. Doufám, že budu mluvit méně než pět minut. Tak, velmi stručně cílem tohoto přepracování je jednak, že tam chceme zajistit právní jistotu a předvídatelnost eh, pro ten migrační proces, proč v roce 2008 eh, jsme schválili první text eh, pro migraci, ovšem tehdy ještě ten technický aspekt toho procesu nebyl jasný, je to věc, která se vyvinula časem do roku 2011 a ve chvíli, kdy jsme si tedy ujasnili ten technický proces společně s experty členských států a ve chvíli, kdy byl ten proces tedy jasný a bylo jasné, eh, v jakém pořadí budou členské státy přecházet na SIS 2, tak se ukázalo, že potřebujeme eh, do toho procesu přidat nějakou právní jistotu a zajistit, že ty členské státy, které přejdou na SIS 2 jako první, budou mít právní základ pro zpracování údajů SIS-2. Promiňte, já vás na chvíli přeruším. Eh, prosím, eh, ti, kdo tady mluví uprostřed místnosti, mohli by prosím tiše odejít z místnosti, abychom si mohli vyslechnout komisi. Prosím, můžete pokračovat. Děkuji. Takže, jak jsem říkal, prvním eh, záměrem bylo dodat tam větší právní jistotu a myslíme si, že ta formulace, kterou jsme použili v textu, toto zajišťuje. A také se zdá, že e, souhlasíme s členskými státy na technické i na právní úrovni, že tomu tak skutečně je. A za druhé, jsme chtěli v tomto návrhu tam přidat možnost e, finanční podpory e, pro některé aktivity vázající se na emigraci pro členské státy, protože víme, že některá využití EDF přece jen nepředpokládají určité prvky, eh, které jsme prostě neznali v době, kdy byly vytvářeny ty mm, finanční rámce. A tak bychom chtěli, aby eh, ty členské státy, které mají přístup k lince 2, mohly financovat i další aktivity vázající se na migraci, protože víme, že tohle je poslední fáze procesu a byla by škoda, kdyby se ten proces zpomalil jen proto, eh, že by členské státy neměly dostatek finančních prostředků na takovéto aktivity. A myslím, eh, vzhledem k tomu, že jsem to tady prezentovala velmi stručně, eh, že bych také chtěl krátce prezentovat eh, situaci SIS-2, protože myslím, že je to pro tento text také relevantní. Je tedy důležité říci, že se teď nacházíme v konečné fázi testování SIS-2. Já vím, že v posledních letech jste se hodně zajímali o testování SIS-2 a mohu vám tedy říci, že jsme v květnu tohoto roku úspěšně splnili podmínku, kterou stanovila Rada členské státy e, pro to, aby ten systém mohl pokračovat e, v e, současné technické konfiguraci. Takže, jak jsem říkal, podařilo se nám úspěšně tento test provést. Bude to ještě přesněji vysvětleno v půroční zprávě, kterou komise vydala, kterou velmi brzy dostane i parlament. Také jsme teď v konečné fázi těch komprehensivních textů, což je v podstatě takový konečný soubor testů se všemi členskými státy, který v podstatě ukončí testování SIS-2, což znamená, že okamžitě potom eh, přejdeme k té migrační fázi, což je vlastně poslední fáze před uvedením mm, do praxe. A chtěl bych tedy ještě říci, eh, že je třeba si pospíšit eh, s tímto návrhem, protože my ten právní základ potřebujeme, abychom mohli přistoupit k té migrační fázi. Děkuji. Děkuji komisi a teď si vyslechneme, vyslechneme pana Hastingse. Váš názor na tuto věc. Děkuji, pane předsedo. Během tohoto roku budeme mít ještě mnoho možností jednat o ochraně osobních údajů. A dnes jsme mluvili o některých specifických aspektech, trošku o Eurodaku, ale ten přechod na SIS-2, to je e, další příklad. Je to velmi důležitý proces, ano, ale je to velice složitá operace a nese sebou určitá specifická rizika. Co se týká obecně toho návrhu komise, tak bych chtěla jasně říct, že ho vítám, že jsou tam určitá vylepšení a já jsem zvláště rád, že vyjasňuje, jak se nařízení SIS 2 eh, bude aplikovat eh, na, od prvních migrací v členských státech v podstatě. Ovšem chtěl bych říct, že když jsme se podívali na ten celý systém, tak tam bylo zhruba pět otázek, eh, které podle nás nejsou úplně jasné. Což vysvětluje, proč jsem začátkem července vydal stanovisko, na které bych se chtěl teď odkázat. Já ho v podstatě schrnu. Ta první otázka je rozsah emigrace, který by měl být naprosto jasný, což v této chvíli není. Takže jaké kategorie eh, migrují, jaké kategorie údajů eh, budou se převádět a jaké kategorie se nebudou převádět. Eh, pak je také otázka, jestli ty údaje budou při tom převádění nějak měněny, co se stane s údaji, které nebudou převedeny do SIS-2? A co se stane s těmi údaji, které byly převedeny do SIS-2, ale zůstanou pořád v zařízení SIS-1? Myslím si, že je tady několik otázek, které je třeba vyjasnit. ty mechanismy převádění, když se to eh, předá společné, společným úřadem eh, té společné radě pro dozor, tak jak to bude přesně vypadat? Já si myslím, že by bylo dobré, eh, kdyby tam od začátku byla úzká spolupráce, v podstatě od začátku procesu až do konce. A já bych vám v tomto kontextu chtěla říci, že my hodláme provést důkladný bezpečnostní audit celého procesu a krizových plánů, eh, které jsou eh, v SIS nutné a to hned v nějaké rané fázi. Další věc je, že eh, to zpracování údajů by mělo být zaznamenáno. Článek 15 opakuje skutečnost, že musí být zaznamenány ty normální procesy. Ovšem, ten převod, ten je riskantní a ten by tedy měl být zaznamenán. Další bod, to jsou ta kritéria úspěchu, jak poměříme svůj úspěch. Protože v naší analýze vidíme, že je to dosti vágní a že je tam dosti velký prostor pro nějaké hodnocení a nejasnosti a proto bychom chtěli tato kritéria nastavit trošku těsněji měla by být specifičtější. A to je relevantní i proto, že se může stát, že to převádění údajů nebude úspěšné a měli bychom tedy mít nějak plán, nějaký plán B. A potom, co se týká hodnocení rizik a těch různých bezpečnostních opatření, tak ta mohla být trošku lepší. Je tam požadavek na hodnocení rizika a nějaký plán eh, na čelení takovýmto rizikům. To je věc, která je nutná a myslím si, že komise by měla eh, lépe definovat své bezpečnostní požadavky a to ještě předtím, než začne převádět údaje. A nenechává to otevřené. Já jsem tady mluvil o těchto bodech, které jsou v mém stanovisku podrobněji rozpracovány a podle mě jsou součástí úspěchu celého převodu. Není možné eh, tuto operaci nechat nezajištěnou. A proto bych rád, aby parlament využil své pozice a žádal buď vyjasnění těchto věcí v textu, anebo další opatření, která tyto otázky eh, vyřeší, která vyřeší nedostatky té přepracované verze, protože je to opravdu důležité a měli bychom to správně ošetřit. Děkuji. Děkuji, paní, pane Hastingsi. A teď to byl tady názor uh, dozorce a teď uh, jsem si říkala, jestli by kyperské předsednictví nechtělo eh, v této fázi k tomu něco říct, ještě než dáme slovo uh, zpravodaji, uh, prosím. Děkuji, pane předsedu, a přeji vám všem dobré odpoledne. Tento návrh Eh, na přepracovanou verzi eh, pro převod údajů ze SIS 1 do SIS 2 byl předložen členským státům v květnu 2012. Od té doby na tom Rada pod kyperským předsednictvím pracuje s členskými státy a s komisí, abychom stabilizovali text eh, návrhu, abychom zajistili, že tam budou dostatečně odraženy názory členských států, e, že tam budou dostatečně definovány technické podmínky, které stanovily pracovní skupiny a které schválily členské státy. Ten návrh byl na radě e, projednán na několika úrovních a podařilo se nám dohodnout se o textu, který teď můžeme už schválit. Naše předsednictví si uvědomuje, jak důležitý tento právní nástroj pro implementaci SIS-2 je, jak důležité je to e, pro členské státy a proto jsme eh, na této složce na radě intenzivně pracovali. Takže je velice důležité zajistit dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, abychom celou proceduru mohli uzavřít. Schválení návrhu v podstatě teď eh, čeká jen na stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Koelio, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, v úvodu poděkoval komisi za prezentaci návrhu. Rovněž chci poděkovat eh, panu Hastingsovi, ombudsmanovi eh, Evropské unie za ochranu příslušnému za ochranu osobních dat. A chci také poblahopřát komisi za pozňovací návrhy, které předložila. Zdá se, že konečně budeme mít k dispozici informační systém pro Schengen, který bude skutečnou druhou generací. Zdá se, že ty hlavní testy proběhly pozitivně a rovněž se zdá, že eh, migrace do nového systému bude zahájena v lednu a systém bude počínaje dubnem eh, provozu schopný. To je eh, dobrá zpráva pro nás, pro všechny, zejména pro parlament, který usiloval o toto řešení jednání ze tří důvodů. Za prvé, vždy jsme tvrdili, že to posílí eh, bezpečnost evropských občanů, protože SIS 2 je mnohem lepší než SIS 1. Za druhé, přinese to s sebou eh, vyšší úroveň ochrany osobních dat a za třetí, zajistí transfer toho, co vždy bylo na úrovni eh, mezivládní eh, na úroveň eh, Evropské agentury a ehm, to včetně informační technologie a to vytvoří přidanou hodnotu. My se domníváme proto, že návrh je pozitivní, že sebou ehm, nese pozitivní pozňovací návrhy, pokud jde o regulaci způsobu práce SIS-2 a e, zásadní změna, kterou komise a pan Hastings zdůraznili, je skutečnost, že právní rámec pro SIS-2 bude okamžitě použitelný v zemích okamžitě poté, co proběhne migrace eh, do nového systému. Takže to věci určitým způsobem projasní a eh, také eh, to odstraní určité potíže v zemích, pokud jde o migraci do nového systému. A také to zajistí možnost finanční pomoci členským státům, pokud ten systém zavedou včas. To, že návrhy mají určitou prodlevu nebo spoždění, to nechci komentovat, ale chci požádat všechny přítomné, aby pracovali co nejrychleji eh, na tomto návrhu, abychom eh, se dobrali jednotné a koordinované odpovědi, protože naši občané potřebují tento systém mm, migrace eh, v provozu co nejdříve. A také se domnívám, že Evropský parlament nyní ukazuje, jak rychle je schopen přijímat rozhodnutí. A zajisté komise a rada si nemohou stěžovat na parlament, pokud jde o délku trvání celého procesu. Nicméně je zde jeden bod, na který bych si chtěl postěžovat. Je to tak důležitý materiál a parlament byl pouze konzultován. Tady nemáme eh, ty zesílené pravomoci je zde jedna věc, kterou nemohu akceptovat, totiž návrh komise Eh, nemá nebo není opatřen žádným termínem eh, pro konečnou implementaci celého systému. Eh, pokud nám komise tvrdí, že systém by měl být v provozu do dubna 2013, pak si myslím, že by nemělo být příliš obtížné zajistit, respektive přijmout odpovídající zákon o tom, že do června 2013 to musí být eh, eh, uvedeno do provozu. Eh, o tom samozřejmě musíme ještě diskutovat se stínovými zpravodaji, ale já se domnívám, že ochrana osobních dat a posílená ochrana je velmi pozitivní věc, jak to již pan Hastings uvedl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Koelie, a děkuji rovněž za vaši zprávu. A Nyní rozprava s těmi, kteří se eh, chtějí zúčastnit. Paní Latford. Děkuji, pane předsedo. Pouze stručná otázka. Eh, žádám o potvrzení, protože předsednictví na to již narazilo, ale eh, ne, neprohloubilo to. Já to chápu tak, že rada respektive právní služba rady a doufám, že Pan Coelho mi rovněž řekne, že je s tím spokojen. Takže zjevně se rozhodli rozdělit návrh na dvě části. První se bude týkat aspektů, které, eh, kterých se účastní i Velká Británie a eh, Irsko a kterých se nemůže účastnit, co by nešenské země. Můžete to prosím potvrdit? kyperské předsednictví. Myslím, že jste se dotkli nějakých opatření nebo ustanovení, které se toho týkají, teda Irska a Spojeného království, ale nejsem si zcela jist, že tím byly tyto dvě země míněné a to rozdělení toho právního nástroje na dvě části. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby eh, Spojené království vstoupilo do Schengenu, ale Zatím žádná vláda ve Spojeném království mi toto přání nesplnila. Je to vše, paní Latford? Ano, děkujeme. A nyní má slovo pan Kele. Paní Kele, děkuji vám. A děkuji rovněž panu Koliovi zelení, eh, jejichž, eh, jejichž eh, stínovým spravodajem, je pan Teno. Souhlasí s vaší pozicí, domníváme se, že rada by měla vzít v potaz otázky, které zmínil pan Hastings a ostatní je to velmi důležité a bude-li to naplněno, tak se domníváme, že tato konečná saga se konečně dobere konce. Děkuji. Paní Kell, a nyní pokud vím, tak paní Latford položila otázku kyperskému předsednictví. Prosím o odpověď. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že by bylo lepší, kdyby komise vysvětlila tuto věc. Dobře. Komise, chcete se vyjádřit? Děkuji vám. Aby bylo jasné, nebyli jsme to my, kdo navrhoval toto rozdělení, ale odpovědí je ano, je zde toto rozdělení na dvě části. Paní Guillaume, chcete se vyjádřit? Ano, eh, já bych eh, to ráda využila. Eh, pan Sven mě požádal, abych ho tady zastoupila a abych tady položila jednu rychlou otázku, protože musel na jiný výbor jako zpravodaj ale chtěl mít informace o statutu Rumunska a Bulharska, protože tento nebyl v návrhu nějak specifikován. Děkuji. Uh, Já nevím, pane předsedo, jestli eh, se chce vyjádřit komise na tuto otázku o Bulharsku a Rumunsku. Já se vyjádřím potom na závěr. Takže komise ještě jednou, prosím. Samozřejmě otázka Bulharska a Rumunska musí být vyjasněna napřed na politické úrovni z hlediska přistoupení k systému a šengenskému systému jako takovému. Takže kdykoliv budou eh, politicky mít nárok eh, přistoupit, tak, tak učiní i technicky. Pokud je o technickou stránku věci, eh, testování tady probíhají a určitě budou na technické úrovni vstoupit nebo přistoupit k SIS 2, jakmile budou politicky, a, mm, politicky rozhodnutí. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pouze navázat na to, co řekla komise na otázku paní Latfordové ohledně Spojeného království. Spojené království bude v SIS 2, ale samozřejmě pouze s, s přístupem k varováním, tam, kde mají přístup na základě dílčí účasti. A pokud jde o návrhy, já zašlu novým zpravodajům ještě tento týden své pozněvací návrhy, tak abychom se pokusili o dosažení koncenzu mezi stínovými zpravodaji a abychom eh, vzali na zřetel většinu návrhu EDPS s tím, aby to bylo pak předloženo, respektive zařazeno do programu na příští týden. Eh, děkuji, říká předseda, takže tolik diskuse a tím pádem eh, můžeme stanovit termín pro předložení pozměňovacích návrhů na nadcházejícím zasedání eh, výboru LIBE a sice 19. a 20. září a to bude také příležitost pro prezentaci eh, návrhu zprávy. Děkuji vám za to. Takže právě včas eh, můžeme přistoupit k dalšímu bodu ještě před hlasováním, které má začít v 17.30. Takže bod číslo 7 nyní zřízení Evropského systému kontroly hranic Eurosur. Naším zpravodajem je pan eh, Mulder, pan Jan Mulder a Tady jde o prezentaci návrhu zprávy, poté Komise a předsednictví budou mít možnost se vyjádřit a samozřejmě eh, členové výboru. Takže, pane Muldře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, již referoval v minulosti o svém postoji k návrhu komise. V zásadě jsem velmi nakloněn tomuto návrhu. Domnívám se, že pokud eh, máme společný evropský prostor, v němž se mohou lidé pohybovat, eh, tak eh, má smysl lépe chránit vnější hranice. Návrh komise se o to snaží. Eurosur bude součástí Frontexu v každé zemi, bude zřízeno koordinační středisko a to bude podléhat koordinačnímu středisku Frontexu. Myslím, že to vše eh, lze podpořit. Nicméně mám zde celou řadu eh, pochybností. Za prvé situace ve, středozem, ve Středomoří, kde se lidé plaví na eh, malých loďkách a nikdo za to nebere odpovědnost a také tonou a umírají, nikdo se k tomu nehlásí. Tady je zapotřebí, aby Eurosur eh, jednal efektivněji. Za prvé se nedomnívám, že je dostačující, abychom eh, pouze hleděli na vnější hranice. Musíme také dobře vědět, co se děje v zemích, které leží mimo Evropskou unii, které by mohly mít um, význam z hlediska pozorování situace na vnějších hranicích. Ve většině zemí světa má Evropská eh, vnější politika své zastoupení a já navrhuji, aby tyto evropské delegace byly posíleny, aby Eurosur získával informace nejenom od národních koordinačních středisek, ale také od um, osob nebo diplomatů v rámci vnější služby, um, například z Alžírska, Tuniska, Ukrajiny a tak dále. Za druhé jsem navrhl, aby eh, docházelo k těsnější spolupráci se stávajícími evropskými agenturami, Ehm, máme například Evropskou ehm, eh, námořní agenturu, Evropskou ehm, agenturu pro eh, rybolov, Evropskou satelitní, eh, satelitní centrum v Madridu. Ty všechny mohou sbírat situace o migraci směřující k vnějším hranicím Evropské unii a ty by také měly podávat informace Frontexu a Eurosuru. Takže lepší využívání stávajících eh, možností Evropské unie, tak abychom eh, měli další eh, informační toky o situaci na vnějších hranicích. Rovněž jsem navrhl, a to na žádost zemí, aby Spojené království a Irsko se směli také účastnit bez ohledu na to, že nejsou součástí šengenského systému. Ale vyjádřili přání se určitých akcí účastnit a myslím, že bychom to měli uvítat. Ochrana dat je jako vždy velmi důležité téma. Myslím, že ty obvyklé eh, záruky tady platí. a je nutno také zajistit, aby shromážděné informace nebyly eh, pak eh, rozšiřovány do třetích zemí, aby byly pouze vnitřní záležitostí Evropské unie. Eurosur se týká pouze vnějších hranic Evropské unie máme ještě mnohem více vstupů než eh, na vnějších hranicích, určité hraniční přechody a také letiště a tak dále. Myslím, že eh, doba ještě není zralá, aby to také bylo začleněno do návrhu Eurosuru, ale navrhuji, že pokud se některé země chtějí pohybovat rychleji nebo postupovat rychleji kupředu než jiné, tak by jim to nemělo být eh, zabráněno. Tolik v kostce, pane předsedo k návrhu komise a k mým návrhům. Děkuji. Děkuji. A nyní si můžeme vyslechnout eh, názor komise. Pan Oliver Seifert eh, zastupuje komisi v této věci. Prosím, máte slovo. Děkuji a dobré odpoledne, dámy a pánové. Komise velmi vítá návrh eh, zprávy o Eurosuru z hlediska eh, jasnosti eh, vize a přehlednosti, pokud jde o ostrahu vnějších hranic. Dovolte, abych to ilustroval třemi příklady. Za prvé tím, že ochrana životu migrantů na vnějších hranicích EU bude jasným cílem Eurosuru a nebudeme se pouze zaměřovat na preventivní opatření, jako například prevenci přezraničního zločinu. Tady návrh zprávy ukazuje, respektive poukazuje na ty skutečné cíle Eurosuru. Pan Mulder se zmínil o tom, že ty malé loďky eh, z uprchlíky jsou ehm, velkým problémem. My na tom eh, právě nyní pracujeme. Je velmi obtížné je nalézat, ale určitě musíme snížit nepřijatelné, eh, nepřijatelný počet obětí na moři. Návrh zprávy za druhé vnáší eh, jasno i eh, do otázky ochrany, živo, eh, ochrany osobních dat v článku 12a, protože je tam ehm, stanoveno, ve kterých výjimečných příkladech, případech lze tyto data vyměňovat za velmi přísných podmínek. Podle názoru komise výměna osobních dat není účelem Eurosuru, ale, jak říkám, vyjasňuje to návrhy Evropského parlamentu, respektive to mm, objasňuje mm, výjimky. A nakonec návrh zprávy má jasnou vizi ohledně dalších kroků tím, že odkazuje v článku 20 odstavci 3 na to, jak pan Mulder již uvedl, že středně až dlouhodobě by mohly být do Eurosuru zahrnuty i kontroly na letištích a hraničních přechodech. Děkuji vám. A nyní se hlásí paní Giadu nebo pan Konstantirides. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Eh, předsednictví bych chtělo poděkovat zpravodaji za přednesení návrhu zprávy. My bychom k tomu rádi konstatovali, že ustavení Eurosuru k 1. říjnu 2013 je pro předsednictví stále vysokou prioritou, jak řekla Evropská rada v červnu 2011 stále platí, že to je vysoká priorita. A na základě pokroku, kterého se podařilo dosáhnout za dánského předsednictví, kyberské předsednictví chce ta jednání na půdě rady dále rozvést na téma tohoto nařízení a na příštím zasedání pracovní skupiny zřejmě budeme naposledy probírat tento materiál na úrovni pracovní skupiny a doufáme, že se podaří tento materiál v následujících týdnech postoupit na vyšší vyjednávací úroveň. Jednání probíhají i na půdě Evropského parlamentu a první čtení a dohoda na prvním čtení by zřejmě mohla být dosažena na začátku příštího roku. My se domníváme, že návrh zprávy pana Maldra je velmi dobrým základem pro další práci a těšíme se na pozměňovací návrhy, které by měly být předloženy k návrhu zprávy. Předsednictví bych chtělo poděkovat panu Maldrovi za spolupráci. Doufáme, že parlament i rada se shodnou na uspokojivém řešení k této problematice. Děkuji. Děkuji zástupkyni rady a my jsme zaznamenali několik přihlášek do diskuse. Pan Busutil vystoupí jako první. Děkuji, já zde hovořím za EPP a zároveň také za stínové zpravodaje pana Skuliera. Já bych chtěl poděkovat panu Maldrovi za zprávu. My vítáme jeho zprávu za EPP a v podstatě se do značné míry shodujeme se stanovisky, která pan Maldr vyjádřil. My také jako skupina souhlasíme s tím, že cílem Eurosuru by mělo být i záchrana životů, zvláště ve středozemním moři a, a v této oblasti na moři. Doufáme, že i posílení vnějších hranic patří mezi opatření, která se týkají záchrany životu. To totiž znamená, že budeme sledovat všechny naše vnější hranice a to je přesně ten jediný způsob, jakým můžeme dosáhnout této záchrany životu. Z našeho hlediska tedy Eurosur je způsob, jak zajistit, aby ve středozemním moři nebo kdekoliv jinde na moře docházelo k maření životu. Já k tomu mám dvě připomínky, které bych rád poznamenal na adresu pana Maldra a chtěl bych říci, že EPP ve svých pozměňovacích návrzích na tato stanoviska poukáže. Za prvé chceme podpořit spolupráci s třetími zeměmi. Máme za to, že tento aspekt zprávy by měl být více zdůrazněn, ačkoliv se shodujeme s panem Maldrem v tom, že eh, už eh, toto bylo zahrnuto do, svého, do, do této zprávy. Chceme, aby Eurosur fungoval maximálně efektivně, to znamená, že z praktického a konkrétního hlediska do toho musí být nutně zapojeny i třetí státy. Druhá připomínka z mé strany se týká předhraničních oblastí a zde bych rád poprosil o vyjasnění. Pokud jsem to pochopil správně, tak pan Muldr říká, že jde o hraniční přechody, letiště a že zahrnutí hraničních přechodů a letišť je pro něj akceptovatelné s tím, že některé z těchto přechodů by měly být zahrnuty v až pozdějším datu. Tam patří i ty námořní hranice. My si totiž máme za to, že námořní hranice by měly být zahrnuty do tohoto systému okamžitě. A tím nemyslím jenom námořní zóny, které patří do a, jurisdikce jednotlivých členských států. Tím myslím obecně námořní zóny, které existují a které nepatří ani do jurisdikce jednotlivých členských států. My si myslíme, že Eurosur a dohled a ostrá by se měly týkat i těchto hranic. To znamená těch, které jsou za limitem vytyčeným členskými státy. Paní Latvot, ještě jednou. Ano, děkuji, pane předsedo. Ještě jednou, prosím, se chci vyjádřit také musím eh, se omluvit, že opět upozorňuji na problematiku Spojeného království. Věřte mi, že bych eh, raději, abych eh, nemusela upozorňovat na výjimky, o které žádá Spojené království, ale zase je tomu tak. Na rozdíl od komise, já jsem moc ráda za to, že rada a kolega pan Muldr jako zpravodaj navrhují ustanovení týkající se účasti Spojeného království. Já jsem tomu moc ráda. Je to účast do určité míry. Já chápu argumenty v tom smyslu, že Spojené království se nemůže vybírat, tomu rozumím. Ale na druhou stranu nemá cenu nějak bojovat proti tomu, jak je nastaven šengenský prostor. A my máme docela významné kapacity, co se týče námořní ostrahy, to je potřeba si uvědomit a já si myslím, že jsme schopni identifikovat uh, plavidla, která mají potíže na moři a jsme schopni tudíž zachraňovat životy. A myslím si, že bychom se v tomto smyslu měli podílet na zpracování návrhu rady a k tomu, co navrhuje pan Muldr, já bych ráda, aby se pan zpravodaj přívětivě stavil k těm návrhům rady v tomto smyslu, protože by měly být možnosti nejen bilaterálních smluv, mezi Spojeným královstvím a dalšími, a Irskem a dalšími. Teď hovořím jenom na Spojené království, ale zřejmě se to týká i Irska. Ovšem, návrh rady zachází ještě dále a říká, že tyto bilaterální a vícestranné dohody by mohly zahrnovat i sousední země. To znamená, že Spojené království by mohlo patřit do rámce spolupráce mezi členskými státy a těmi sousedními nečlenskými státy. A k tomu, co říkal pan Buzutil ohledně potřeby spolupráce s sousedními zeměmi, tak tohle by mohlo fungovat. Pokud bychom ustavili takovouto síť sousedních států, tak mně by se zdálo docela zvrácené, kdyby do toho Spané království nějak nevstupovalo, protože Spané království by mohlo potom spolupracovat s těmi, kteře, kteří jsou členy Evropské unie, ale ne s těmi, kteří jsou třetími státy, to mi nedává smysl. A tak bych ráda, aby se objevil pozměvací návrh a vyjasnila se situace, co se týče tohoto bodu a, aby, a také bych ráda, aby pan Mulder se tomuto věnoval. Možná bych se na něho mohla obrátit osobně. Jde mi o to zkrátka, abyste se k tomu stavil přívětivěji. Spojené království se chce účastnit a z praktického hlediska je to lepší. Nejde o to, abyste, abyste vyšel vstříc panému království jenom tak zdvořilostně, ale jde o to, že Spojené království není dobré v tomto smyslu ignorovat. Měli bychom naopak posílit spolupráci v rámci regionálních sítí a v rámci těch sítí s těmi sousedními zeměmi a s těmi, to znamená nečlenskými státy. Děkuji. Děkuji a prosím Paula Kellera. Paní uh, Keller, prosím. Já za zelené bych ráda poděkovala panu Moldrove za vynikající zprávu. Děkuji vám my jsme znepokojeni stejně jako vy, co se týče záchrany životu a co se týče ochrany osobních údajů. Vy jste to podle mého názoru vystihl velice dobře ve své zprávě. Myslím si, že je dobré, že ochrana osobních údajů si zaslouží samostatný odstavec, samostatné ustanovení. My to plně podporujeme. Také zde uvádíte otázku odpovědnosti a povinnosti, co se týče záchrany životu na moře. Já myslím, že to je naprosto zásadní, protože je jasné, že ve chvíli, kdy se objeví plavidlo v tísni, tak záchrana je to první, co je třeba realizovat. Co se týče ochrany osobních údajů, tak zde bychom asi chtěli ještě další doplnění, jako je třeba potřeba toho, aby se objevil něco jako deník výměny informací mezi jednotlivými středisky v jednotlivých členských státech. máme trošičku pochybnosti, co se týče té spolupráce s třetími zeměmi. Myslím, že v této oblasti bych ráda poprosila komise, aby se vyjádřila v tom smyslu, proč se, proč se domnívá, že je důležité provádět výměnu osobních údajů s třetími zeměmi. Nás tohle trochu mate. Proč je to vůbec podstatné? Jsou to osobní údaje, a standardně se nemají ani schromažďovat. A když už se tedy schromažďují, tak se ptám, proč by se měly eh, stát předmětem výměny informací s třetími zeměmi. Tohle je potřeba si vyjasnit. A další otázka zní, kdo bude mít přístup k těmto údajům? nashromážděným v rámci systému Eurosor. Bude to jenom Eurosor nebo budou to další orgány? Máme zde taxativní výčet, demonstrativní výčet, výčet, který budeme dále doplňovat, nebo jak to bude fungovat? To by nás zajímalo. A pak také zaznělo, že poslední výměna názoru k tomuto tématu eh, konstatovala, že technologie nefungují vždycky naprosto spolehlivě a efektivně. A k tomu máme i návrhy komise, které jsou poměrně nákladné. To je další námetka. Máme zde materiál, který zde má, můžete si ho vyzvednout mé kanceláři, vypracovala jej německá nadace a ta právě zpracovala téma nákladu Eurosuru a nezávislí pracovníci v oblasti výzkumu konstatoval, že komise trochu podcenila náklady, ačkoliv komise už u, vyjádřila docela značné náklady, tak přesto jsou prý údajně vyšší. Například Národní koordinační centra by, by měla stát 99,6 milionů euro, ale členské státy odhadují, že by to mělo být 105 za rok 2011 až 2013. A pak ještě další 112 milionů, které se odhadují, že budou muset být vynaloženy na bezpečnostní fond eh, od roku 2013 až do roku 2020 v rámci nařízení Eurosur. Takže vidíte, že, že se dostáváme na eh, spíše 227 milionů. A potom jsou zde otázky zpravodajské služby a, mise, a komise tvrdí, že by to mělo být něco jako 129 milionů a Frontex odhaduje, že by se tahle částka měla pohybovat něco kolem 20 milionů od roku 2011 až 2013 plus 132 milionů na vnitřní fond bezpečnosti opět od roku 2014 až do roku 2012. A tím se dostáváme spíše na úroveň 252 milionů. A tady máme jasnou propast mezi těmito údaji, co předložila komise. Komise říká, že by to mělo být 29,6 milionů, ale vlastně nakonec se dostaneme na 35 milionů ročně na Eurosur na výzkum a vývoj od roku 2010 do roku 2012. A za 10 let, když to vynásobíme, tak Eurosur rovněž také investuje do výzkumu v, v rámci strategie 2020. A celkového bezpečnostního fondu, takže nakonec to není 29,6 milionů, ale je to něco kolem 50, což je docela podstatný rozdíl. A pak ta SI s třetími zeměmi, zde je studie, kde, která říká, že je jasný rozdíl, protože komise tvrdí, že by to mělo být 5,4 milionů a studie tvrdí, že by to mělo být něco jako 9, 98 milionů. A Říká se zde, že 38 milionů by se mělo vyčlenit na automatické programy. To je program migrace dat od roku 2011 až 2013. Opět vynásobme to deseti lety a všemi zeměmi, které by se do toho měly zapojit, plus Fond vnitřní bezpečnosti od roku 2014 do roku 2020. To je spousta čísel, ale tu studii si můžete všichni přečíst, já vám je ráda předložím, je to nezávislé studie a nakonec zjistíme, že Eurosur by stál 338,7 milionů a studie na rozdíl od komise, tvrdí, že by to bylo až 873,7 milionů, což je obrovský rozdíl. Možná by se komise nad tím mohla dále zamyslet a možná objeví nějaké chyby, ke kterým došlo při zpracování těchto číselných údajů. Já jsem měla za to, že studie hovoří docela přesvědčivě. Měli bychom na to určitě pamatovat, protože ten rozdíl mezi 338 a 873 je zásadní a v krizi, kterou právě eh, zažíváme, je to ohromný rozdíl a myslím si, že je to obrovský eh, kus koláče, na který je potřeba nezapomínat. Děkuji panu Muldrovi, je to vynikající zpráva, kterou jste vypracoval, my k tomu doplníme určité drobnosti. V každém případě se budeme snažit do toho zapracovat ještě podrobnější zpracování číselných údajů. Já bych ale ještě poukázala na tu otázku, kterou jsem znesla na, téma, na adresu komise, a to je, proč vyměňovat údaje s třetími zeměmi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, zprávu kolegy Muldera eh, shledávám eh, zcela konzistentní s duchem té složky, o které mluvíme. Nicméně, jak tady také správně říkala kolegyně, která mluvila přede mnou, je rozhodně třeba zhodnotit ty náklady a to velice konkrétním způsobem. A teď ještě dvě poznámky a otázky z nich vyplývající. Pozměňovací návrhy 13 a 15 textu, tak v komentáři se říká u 13, že všechny členské státy by se mohly o toto zajímat a to nezávisle na tom, eh, zda se nachází na eh, vnějších hranicích pozemních nebo mořských. Eh, Ta instituce a centra koordinace, což je pozměňovací návrh, který by mohl být užitečný. Nicméně je třeba ho dát dohromady eh, s tím návrhem číslo 15, eh, který k těm koordinačním centrum předpokládá také nějaké specifické Eh, pravomoci, nějaká ověřování a tak dále. A mně se zdá, že eh, to jaksi není tak úplně objektivně kompatibilní s tou třináctkou. Takže to je jen taková úvaha, chtěl bych na to upozornit jak zpravodaje, tak celý výbor. Cílem Eurosoru je posílit eh, kontrolu našich vnějších hranic, což by mělo přinášet přidanou hodnotu ochranu eh, také eh, zoufalých eh, imigrantů, kteří hledají bezpečí a ne vždy jen v středozemním moři. Ovšem bylo tady několikrát na výboru řečeno, že je velký kvalitativní rozdíl, když máme dohody s našimi sousedními zeměmi. Já bych chtěla, aby kolega Mulder se důkladně podíval právě na tento aspekt. V pozměňovacím návrhu 42 Eh, mluví eh, právě o ochraně eh, životů imigrantů a mluví o bilaterálních dohodách pro boj s organizovaným zločinem a s obchodem s lidskými bytostmi, který je často v rukou právě těchto organizací. A on navrhuje, aby nástrojem tohoto boje byly bilaterální a multilaterální dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi. Já osobně si myslím, že naopak řešením by bylo takový kvalitativní skok. Evropská unie by se měla snažit uplatňovat eh, takovéto dohody, které mají regulovat eh, migrační toky a to velice rozhodným způsobem. Děkuji. Eh, děkuji vám. Paní McIntyre, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ze všeho nejdříve chtěla poděkovat zpravodajovi za práci, kterou potom odvedl. A Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že hlavním cílem tady je zabránit tragickým ztrátám životům, ke kterým dochází ve Středomoří a že bychom měli pro toto dělat více. Také bych mu chtěla poděkovat eh, za spolupráci na setkání stínových zpravodajů a za to, že už teď tam zapracoval některé věci, o kterých jsme se bavili konkrétní oblast, která mě zajímala, a to jsou v podstatě první tři body, které bych tady chtěla uvést. Tak jednak účast eh, Velké Británie a Irska. A já bych opravdu chtěla požádat zpravodaje a komisi, jestli by nemohli trošku elaborovat, eh, co se týká této účasti. Do jaké míry si myslíte, že by se Velká Británie měla nebo mohla účastnit? Já si myslím, jak už tady říkala Sara Latford, že eh, Velká Británie má hodně co nabídnout v tomto případě a myslím si, že chce pomoci a chce se toho účastnit. A byla by skutečně škoda, kdyby, eh, kdybychom jí neumožnili se účastnit tak plně, jak by mohla. Tak si říkám, proč jste se rozhodl, že ten pozměňovací návrh dáte do článku 17 a ne do článku 18? Jestli jste proto měl nějaké důvody? A vůbec obecně, jak vnímáte tu účast eh, Velké Británie a Irska? Za druhé, jsem jen chtěla eh, říci věc, která mě trošku dělá starosti. Už to bylo zmiňováno předchozími řečníky a týká se to nákladů na tento systém, protože ty technické výzvy jsou opravdu veliké. A musím říct, že jsem nikdy neviděla žádný počítačový systém, který by se vešel do původního rozpočtu jakékoliv vlády. Takže to opravdu eh, beru s velkou rezervou. A chtěla bych eh, nějaké ujištění ze strany komise, že tento rozpočet budou moci opravdu uvolnit. Chtěla bych se také zeptat, jak chtějí zajistit, že ty náklady se nevymknou z ruky. A třetí věc, myslím, jak podle zpravodaje, tak podle komise se týká článku 15. Já se totiž bojím, že se tady trošku vyměšujeme do otázek národní bezpečnosti, které samozřejmě spadají výlučně do pravomocí členských států. A tak já si jenom nejsem jistá, zda ten návrh komise tady náhodou nenařizuje členským státům, jak eh, by měli reagovat na různých úrovních, které jsou stanoveny Frontexem a chtěla bych jen říci, že se obávám, že tohle zachází možná příliš daleko a že to zasahuje do oblasti národní bezpečnosti, ale jinak to obecně velice podporujeme a ještě jednou děkuji panu Mulderovi za jeho práci. All steps must have... Pan Bronx, eh, děkuji. Samozřejmě, eh, že je třeba učinit eh, všechno pro to, abychom zabránili úmrtím migrantů, kteří eh, přeplouvají středozemní moře na malých loďkách a já jsem si jistá, že vy eh, k tomuto výrazně přispějete, protože žádná úmrtí nemohou být považována za přijatelná. Jakákoliv neschopnost zachránit osoby v nebezpečí je eh, stejně tak nepřijatelná. Ovšem, musíme vyšetřit, proč jsou tito lidé ochotni riskovat eh, své životy, životy svých bližních a dokonce i životy svých dětí na tak nebezpečné cestě. Já myslím, že ten důvod je jasný. Eh, pokud se jim podaří nepotopit se a neutopit se a dokážou někde přistát a nebo jsou zachráněni, tak dostanou buď azyl, anebo ho nedostanou, ale budou moci v té zemi zůstat tak jako tak. Povinnost přijímat nelegální žadatele o asyl, respektive žadatele o asyl, kteří e, emigrovali e, nelegálně, to je věc, která není vytesána do kamene a může být eh, tedy člověkem změněna. Zrušení takovéto povinnosti by zrušilo také pobídku, která vede imigranty k tomu riskovat své životy a životy dalších lidí. A nakonec by tuto nebezpečnou praktiku ukončila. Děkuji, pane Bronxy. Eh, jak jste si jistě všiml, začíná eh, se nám to tady plnit, protože budeme eh, v půl šesté hlasovat, takže já bych chtěla, abyste opravdu teď vaše vystoupení zkrátil. Já dám krátký čas komisi, aby mohla odpovědět a potom dostane poslední slovo zpravodaj pan Mulder. Komise. Děkuji a velice vám děkuji za všechny zajímavé připomínky. Nemáme moc času, já budu mluvit stručně, ale obávám se, že eh, se mi nepodaří odpovědět na všechny otázky. Eh, pan Busutil eh, měl tady dotaz, já bych jen chtěl upozornit pana Busutila na článek 11 odstavec 3, kde se explicitně mluví o možnosti dozoru nad vzdušními hranicemi a kontrolách na vzdušních hranicích, což by mělo být zabudováno eh, do eh, celé spravodajské situace. To je v podstatě jen eh, další krok, jako na národní úrovni zapracovat tam i dozor na letištích. Co se týká spolupráce se třetími zeměmi, které by měly být tedy zahrnuty eh, do spolupráce s Velkou Británií a Irskem. My proti tomu jako komise nic nemáme, ale otázka je, jestli by tady neměla Velká Británie být trošku explicitnější a jasně říci, co má vlastně na mysli, jestli si představuje nějakou spolupráci eh, ve středozemním moři. My například v současné době eh, pracujeme na té středomořské síti Mořský koník ale eh, možná, že eh, je to také otázka eh, možných britských teritorií, nebo možná ne britských teritorií v této oblasti. Já to tady nechci rozebírat, protože to je velice citlivá politická otázka. Takže my samozřejmě nechceme spochybňovat přidanou hodnotu, kterou by nám Velká Británie tady mohla přinést. Na druhé straně ovšem chceme mít nějaké dlouhé politické diskuze, anebo chceme do října 2013 zprovoznit tuto zónu. A další otázka je, eh, jestli Velká Británie eh, nemyslí tak nějak transatlanticky. Na to nám Británie nikdy neodpověděla. Myslím si, že tady by měli všichni vyložit své karty na stůl a pak se můžeme podívat eh, na to, co Evropský parlament a rada politicky vlastně chtějí. Protože tohle opravdu nezáleží na komisi. Komise nemůže se míchat do takovýchto politických otázek. A jinak já se budu snažit mluvit stručně. Zpráva. Komise si s velkým zájmem přečetla tu zprávu Borderline, kterou zadala strana zelených. A je velmi zajímavé, že uh, se velice snažili pochopit, oč v Eurosuru jde a posoudit jednotlivé aspekty. Nicméně komise by bývala docela ocenila, kdyby autoři této zprávy bývali alespoň jednou skontaktovali komisi, aby si vyjasnili některé ty věci, které v té zprávě prostě předpokládaly, zvláště co se týkalo těch nákladů. Protože komise musí říct, že některé z těch jejich předpokladů jsou prostě milné. Já vám tady uvedu eh, příklad. Několikrát se tam extrapoluje eh, například výška nákladů za 10 let a neberete vůbec, nebo neberou vůbec v úvahu, co komise udělala ve svém hodnocení finančního dopadu eh, náklady vytvoření určitých kapacit, ať už sítí nebo služeb a potom také náklady na udržování dané sítě nebo služby. Když se podíváte například na eh, komunikační síť Eurosuru jako takovou. Tak když eh, jsme mluvili eh, s průmyslem, měli jsme docela nepříjemné zkušenosti, protože průmysl v podstatě odhadoval jen zavedení této sítě na nejméně 10 milionů euro. Frontexu se podařilo dostat to na 1,5 milionů euro, protože my tady v podstatě používáme internet a bezpečné zakódování, které v podstatě umožňuje snížení eh, ceny na těch 1,5 milionů pro prvních šest členských států a bude to zhruba další milion a půl eh, za připojení dalších 12 členských států, což už teď znamená, že se nám podařilo snížit eh, ten ty náklady na 3 miliony, což je mnohem méně než ty odhady, které jsme měli v hodnocení finančního dopadu. Co se týká potom národních koordinačních center, tak je pravda, že ten odhad nákladu, eh, který tady komise provedla, je poměrně nízký, nicméně a to děláme eh, v nařízeních v podstatě eh, jediná závazná možnost bude, bude ta povinná takže jsme řekli, že tam třeba nebudeme mít kontrolu, ale jen koordinaci, eh, že eh, v podstatě se teď nebudeme zajímat v této fázi o vzdušné hranice, ale jen o dozor nad pozemními a mořskými hranicemi, což tam o sobě snižuje náklady, ale zároveň členské státy samozřejmě mohou mm, myslet dál, myslet na budoucnost a mohou eh, se snažit tam toho zahrnout víc, což samozřejmě pro ně navýší náklady. Ale bude to na Eurosur navázáno jen nepřímo. A mohl bych eh, tady uvést ještě další příklady, ale obávám se, že by to trvalo moc dlouho. V každém případě komise bude velice eh, ráda eh, vám to, vys- když to budete chtít vysvětlit detailněji, tak my tak rádi učiníme. Jen bych chtěl říci, že z toho, jak to zatím vypadá, nemohu samozřejmě nic slibovat, ale vypadá to, že náklady na Eurosuru na Eurosur budou nižší než naše předběžné odhady. Také jsme byli docela štědří, co se týká částek pro Frontex. Takže tady nemáme ani tak problém s těmi částkami, ale máme tak trošku problém eh, s Frontexem, odkud by ty peníze měly vlastně pocházet, ale to je úplně jiná diskuze. Já se dívám, jaké další poznámky tady padly. Mhm, myslím, že jedna věc, to říkal pan poslavec, poslanec Čakolino, totiž ehm, týkalo se to těch dohod se třetími zeměmi. Pokud jsem vám správně rozuměla, já si nejsem jistý, ale šlo tam, myslím, o to, zda bychom měli mít ten jednu standardní dohodu Evropské unie s těmi třetími zeměmi. A nebo jestli bychom měli mít možnost eh, několika různých druhů multilaterálních dohod. Komise eh, si Komise chtěla to druhé, jen dokončím větu, proto, že spousta takovýchto dohod už existuje a my jsme nechtěli tady začít eh, znovu jednání od začátku, protože ta jednání mohou být docela dlouhavá. Děkuji. Děkuji komisi za vysvětlení. Pane Muldere, máte slovo. A prosím, berte eh, také v úvahu, že nemáme čas. Pokusím se o stručnost a děkuji všem za podpůrná slova, která zazněla a smím-li stručně odpovědět na komentáře pana Buzutila. Myslím, že letiště a námořní oblasti nebo mořské oblasti lze zahrnout, ale Není to povinné pouze zatím, eh, když vyvstane eh, potřeba. Za druhé, paní eh, Latford, nepovažují účast, za, účast Spojeného království za vybírání třešinek z dortu, ale samozřejmě budeme se o to snažit, pokud jde o přesnou formulaci já mám pouze formulaci o výměně informací. Pokud to poslouží oba polnému zájmu obou stran, dobře, pokud máte lepší formulaci, je vítána. Budeme moci o tom hovořit. Paní Keller, děkuji za podporu. Pokud jde o číselné údaje, musíme je ověřit, protože od prvopočátku jsem eh, žádal, nebo jsem se dotazoval komise, zdali rozpočtová vybavenost je dostačující. Eh, řekli, že ano, ale nikdo nezná ještě víceletý finanční rámec, na to se musíme podívat. Mám ale už určité eh, indicie, že eh, náklady budou vyšší, než se očekávalo původně a budeme se muset do toho ještě podívat. Pan Jakolino, myslím, že váš pozněvací návrh vychází ze Schengenu a Schengen je pro všechny členské státy bez ohledu na to, zdali mají vnější hranice či nikoli. To znamená, eh, že všechny eh, systémy výměny informací by do toho měly být zahnuty. Paní McIntyre, eh, potřeba spolupráce s mm, Spojeným královstvím, to vám neumím říci, je zde možnost bilaterálních dohod, jakou formou, to se musí vyjasnit v rámci jednání. Spolupráce ale bude probíhat. Pan Bronz, určitě souhlasím, prevence je lepší než eh, léčba a proto jsem navrhl těsnou spolupráci se všemi sousedními zeměmi Evropské unie, abychom zkoumali, jaké jsou důvody, které e, nutí e, lidí podnikat takovéto krkolomné a e, riskantní cesty po moři. Je nutno jednat dříve, než bude příliš pozdě. Děkuji. Děkuji předseda pane Muldře za toto shrnutí a Dovolte, abych vám nyní sdělil následující fakta. V pondělí 17. září ve 12 hodin je eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Diskuse v rámci LIBE o návrzích 10. Ehm, a 11. října a orientační hlasování by mohlo proběhnout koncem listopadu. Eh, takže nyní můžeme přistoupit k hlasování a oznamuji, že Tady máme alespoň čtyř, čtyři body hlasování, bude to trvat zhruba půl hodiny. A pak eh, po hlasování eh, následuje ještě jeden eh, další bod pořadu. Takže zahájíme hlasování. Máme před sebou hlasovací seznam. První eh, je eh, návrh eh, nařízení Rady o jurisdikci použitelného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí v otázkách manželského vlastnictví nebo rozdělení vlastnictví. Zpravodajka je paní Gebhardt a začínáme pozněvacími návrhy. Jste všichni připraveni? Takže máte u sebe elektronické karty, všechno je připraveno, takže můžeme přistoupit k hlasování. Pozněvací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozněvací návrh 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozněvací návrh 32. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 10. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. tři a třicet pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh, respektive prověříme pozměvací návrh 11. Prověříme pozměvací návrh 11. Elektronicky zahajují hlasování. Hlasování skončilo. 28 pro, 18 proti, jeden se zdržel, takže schváleno. A nyní pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, Takže 17 byla schválena, takže 18 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. 19 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 20 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 21 pro. Proti? Zdrželi se schváleno. 36 pro. Proti? Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to schváleno kvůli vysokému počtu eh, poslanců, kteří se zdrželi. 22 proti, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, prověříme, prověříme to. Pozměvací návrh 38, zahajuji hlasování. Hlasování skončilo. 22. Co se děje? Už nevidím displej. co se stalo s hlasováním. Bylo to vymazáno. Mhm. Takže prosím, musíme opakovat hlasování o pozněvacím návrhu 38. Zahajuji nyní. A hlasování skončilo. 19 ku 22 zamítnuto, 7 se zdrželo. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno 26. Ne, promiňte, opravuje se předsedající. Eh, úvodní ustanovení 26 pro, proti, zdrželi se schváleno 27 pro, proti, zdrželi se schváleno 28 pro, proti, zdrželi se schválilo. A eh, promiňte, promiňte, viděl jsem asi víc um, rukou, eh, takže prověříme 28. 28 elektronicky, zahajují hlasování. Hlasování skončilo. Ano, bylo to zamítnuto, omlouvám se. 19 ku 28. Nyní pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 a 29 jsou zhodné, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování skončilo. Ještě nejste hotovi nyní, takže končíme nyní. 45 ku čtyřem. Paní Gebhardt, blahopřejeme vám a můžeme pokračovat dál. Děkujeme. Now we move to the proposal for a council regulation. Nyní návrh Eh, rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků eh, registrovaného partnerství. Navrhovatel je pan Michael Cashman, který ovšem není přítomen. Zastupuje ho kolegyně paní Gebhartová, zpravodajka předchozího návrhu a vy budete obhajovat eh, některé kompromisy. Pokud se nechcete ujmout slova, tak můžeme hned přistoupit k hlasování. Můžeme hlasovat. Pozněvací návrh 10. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 11. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 12. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 13. Pro proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, ne, promiňte, opravuje se předseda 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 Nyní máme kompromis týkající se pozněvacího návrhu 17 a 35. A hlasujeme nyní. Máte asi kopie textu k dispozici. Ne, nemáte. Takže já to přečtu. Kompromis zní takto. Nebo to máte? Máte to všechny? Všichni? Máte všichni toto znění? Můžeme přistoupit k hlasování? Tak dobře, já to raději přečtu kvůli protokolu. Takže text zní takto volba rozhodného práva, pokud není e, uzavřena dohoda, e, partneři nebo budoucí partneři si mohou e, zvolit jako rozhodné právo pokud to bude právo státu, který uznává institut registrovaného partnerství jeden z následujících, a to je kompromis, který pokrývá 17 a 35. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní 35 odpadá, 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro,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 Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 32. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3. Pro? pro proti? Zdrželi se? Schváleno? Ano? Hlasujeme o jednotlivých ustanoveních, respektive pozměňovacích návrzích na základě koncenzu 5, ne, promiňte, 5, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 5 pro, proti, zdrželi se schváleno 6 pro, proti, zdrželi se schváleno 7 pro, proti, zdrželi se schváleno 34 pro, proti, zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se schváleno a 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o e, celém textu elektronickou cestou. Zahajuji hlasování nyní. Končíme hlasování. 46 ku 3, eh, jeden se zdržel, takže blahopřeji panu Kašmanovi a děkuji paní Gebhartové za zastupování kolegy v této zprávě. A nyní se přistoupíme ke třetímu hlasování. Je to návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku občanů. Spravodaj, kolega, kolegyně, paní Antigona Papa do podlu a pokud se nepletu, nepletu. Eh, hlasování je výsledek kompromisu, ke kterým došlo v rámci jednání rady a parlamentu. Máme zde tedy kompromisní znění a to znamená, že budeme hlasovat o kompromisním znění a potom o znění textu ve znění pozdějších úprav. Takže kompromis, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A v tuto chvíli budeme hlasovat elektronicky ke konečnému znění. Zahajuji hlasování, konečné znění, prosím. Končím hlasování. Končím hlasování. 45 pl, pl, pl, pro, uh, dva proti. Takže děkuji za kompromisní znění. To nám to zjednodušilo. To nám hodně zjednodušilo, protože tím jsme se vyhnuli více než 30 či 40 stranám hlasování o pozměňovacích návrzích. Tomu jsme se vyhli. V tuto chvíli budeme hlasovat. Ano, budeme hlasovat. pozměňovací návrhy eh, k rozpočtu. Pan kolega Salvatore Jakolino, který se často účastní diskuze o rozpočtových pozměňovacích návrzích. Já bych k tomu pozměňovacímu návrhu 56 až 70, 56, 70, 56 až 70. O těchto návrzích budeme hlasovat. 56-70. Dobře, začínáme. 56-13. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56-14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56-15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56-16. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, 56, 17, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 56, 18, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 56, 19. Kdo pro, proti, zdržel se, přijato. 56, 20. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 56, 81. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5622, říká pan předseda. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 5623. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 5601, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola. Není to zcela zřejmé. Elektronicky hlasujeme. 5601, zahoji hlasování. Zahoji hlasování. 5601, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Končím hlasování. 26 eh, pro, 23 proti. 56, 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 5602. Kdo pro? Proti? Zdržel se. Zdá se mi to jako těsná většina. Chcete kontrolu? Dobře, kontrola. Kontrola tohoto hlasování jde mi o Pozměňovací návrh 5602. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 eh, pro, 24 proti, jak jsem říkal, těsná většina. 56 28. 56, 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 56, 29. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 56, 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. Kontrola 5631. Končím hlasování. Zamítnuto. 56-32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 56-32. 56-33. Oprava. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 56-34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. 56. 37. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 56. 38. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto, 5639, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 5603, kdo je pro, je to stejné jako 46, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5642 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 04 a 43, kdo je pro? Proti, kontrola. Jsou to identické pozněcí návrhy. 04, 43, zahoji hlasování. Jak to vypadá? Kontrola. Končím hlasování. 44. 6 je proti. Opravdu jste mě zmátli, protože jsem viděl zvednuté ruce. 5644 padá kvůli tomu, jak se hlasovalo v předchozích bodech, takže pokračujeme dál a je to 5645, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5646, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 47, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 48 pro, proti, zdržel se přijato, 82, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato kompromisní návrh. Pokračujeme. 83, 56, 83, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 51, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 52, pro, pro proti, zdržel se. Zamítnuto 60, 53, pro, proti, zdržel se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 07, kdo je pro, proti, zdržel se. Není, úplně, není to úplně zřejmé, tak si to ověříme. Jde o 0, 7. 07. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 26 ku 24. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 57. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 58. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 60. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato, 61 pro, proti, zdržel se, přijato, 62, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 63, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 64, 65, 66, identické pozměňovací návrhy, kdo je pro, Proti? Zdržel se přijato. 67. Kdo pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 68. Kdo pro? Proti? Zdržel se zamítnuto, pokud se neplatu. Zamítnuto. 70 padá ale ještě nám zpívá 69, 56, 69, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kontrola. 69 kontrola. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. 26 ku 21. Dva se zdrželi přijato. To znamená 70 tím padá, 71 kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kontrola. 71 kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 ku 29 je zamítnuto. A 08, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 09, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 72, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 73, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 74, kdo je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto 75, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 76, kdo je pro? Proti, zdržel se. Já myslím, že to bude zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. 78, kdo je pro? Kontrola. Kontrola 77. Kontrola. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. 19 ku 28. Zamítnuto. 78 bude pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 79 bude pro, proti, kontrola. Kontrola 79, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28.22. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Přijato. 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Přijato. 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se. Přijato. Mm, ještě skon, zkontrolujeme, ještě jednou hlasujeme a 12. Pro, proti, zdržel se, ano, je to tak. A v tuto chvíli hlasujeme o návrhu pana Jakolínyho, pozměňovací návrh číslo 1 na hlasovacím seznamu. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? Kdo je proti? Asi je to zamítnuto. Osmi pozměňovací návrh, ne, tak kontroluje, kontrola. Pozměňovací návrh číslo 1, elektronicky kontrola k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 21 ku 29. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměcí návrh číslo 3. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměcí návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A vzhledem k tomu, že pozici návrh číslo 4 byl přijat, tak e, zmínka o FRA bude v dalším odstavci. E, nyní hlasujeme o konečném znění, takže elektronicky hlasujeme. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 ku 1 a 5 se zdrželo. Takže, pane Jakolíno, ještě nás čeká jedno hlasování. Musíme to vzít rychle. Je zde opět kompromis. Děkujeme panu Moldrovi za odvedenou práci, protože to nám nepochybně pomůže. Pokud se podaří schválit v rámci hlasování kompromisní změní, tak to pomůže. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. To znamená, hlasujeme k znění bez znění změn. Prosím, zahajuji, končím hlasování. 50 k 0. 0 se zdržela hlasování, to znamená jednomyslně to bylo schváleno. Uvádění na trh a používání výbušných prekurzorů se podařilo schválit jednomyslně.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 Dámy a pánové, prosím, ti, kteří chtějí zůstat v sále, prosím, usaďte se a ostatní, prosím, opouštějte sál v tichosti. V tuto chvíli máme před sebou bod 13, konsulární ochrana občanů Unie v zahraničí. Spravodaj kolegyně Edith Bauer. Je, máme zde zvážit pozměňovací návrhy k návrhu zprávy Rady eh, ke konzulární ochraně občanů Unie zahraničí. Několik pozměňovacích návrhů už bylo předloženo, včetně samotné zprávy. Ono nám to přednese paní zpravodajka v prvé řadě. A další poslanci a poslankyně se ujmou slova, abychom uzavřeli debatu dnešního dne. Takže v tuto chvíli prosím paní Bauer. Děkuji. Chtěla bych především poděkovat kolegyním a kolegům za ty velmi jednoznačné návrhy. Celkem 106 pozměvacích návrhů jsem obdržela a musím říci, že velká část těch pozněvacích návrhů dodržuje tu novou linii, eh, ten nový přístup návrhu a jsem za to velmi vděčná. Zůstávají ještě některé otevřené otázky, které budeme muset eh, vyjasnit. Jednou z nich je ona osobní hranice, pokud jde o konzulární ochranu. Kolegové si zcela zjevně všimli, že z původního textu zmizela formulace ohledně rodinných příslušníků. To jsme vyškrtli proto, že jsme obdrželi eh, návrh, že eh, tyto takzvané nadměrné regulace mohou být v některých případech škodlivé. Eh, ty úpravy praví, že rodinní příslušníci ve třetích e, zemích do 21. roku věku spadají do této kategorie. Nyní si představte, že je nutno e, zachraňovat lidi. To znamená, že e, lze zachránit 21-letého nebo letou a další už nikoli. A to je nepříznivé. Takže služba, vnější Evropská služba nás upozornila na to, že by to bylo přeregulování. Pokud příslušné strany se budou ochyl, uchylovat k takovýmto nadměrným úpravám nebo ustanovením, tak by to bylo škodlivé. Bylo to sporné téma. My jsme ten odkaz eh, v textu nechali, pouze tuto část jsme vyškrtli. Já bych si ale chtěla vyslechnout názor kolegu. Domníváte se, že to máme ponechat v textu, anebo nikoli? Jsou argumenty pro i proti. Problémy to způsobuje následující. Body 47, 48 a 75 a další, které se týkají uprchlíků a také osob bez státní příslušnosti. Védelmet, to, konzuláris védelmet. Ne. ješa... Lisabonská, tím, že Lisabonská smlouva konzulární ochranu zcela jednoznačně vztahuje ke konzulární, eh, k, ke konzulární ochraně a k občanství v Evropské unii. Eh, já jsem ale přesvědčena, že v úvodních ustanoveních bychom eh, měli sformulovat odkaz ale nedomnívám se, že bychom to mohli rozšířit. Nemůžeme to předepisovat. Zákonem nemůžeme předepisovat nic, pokud Lisabonská smlouva, respektive nadřazený právní dokument, nestanoví jinak. Další sporný bod je následující. A sice eh, rozsah konzulární ochrany. Tady je opět odkaz, nebo se vychází z Lisabonské smlouvy. Jde o koordinaci. Pokud můžeme koordinovat, tak se můžeme i v této oblasti pohybovat. Ale pro členské státy nesmíme předepisovat nové podmínky. Vzhledem k tomu, že konzulární ochrana, jeho formulace a uplatňování se v jednotlivých členských státech liší. Tak bych chtěla požádat kolegy, aby dbali na to, respektive vzali na vědomí, že nemůžeme jednotlivým členským státům předepisovat nové povinnosti, protože se smíme pohybovat pouze eh, v rozsahu koordinace a eh, nikoli eh, mimo něho. Další bod a v něm rovněž není ještě zhody a to je následující. Někteří kolegové se ubírají tímto směrem. A obdržíme v tom smyslu také asi eh, stanovisko AFETu. Jde o to, že celá konzulární ochrana by měla být vykonávána vnější službou. To považuji za nesprávné, pokud jde o každodenní eh, činnosti a služby, to jsem již zmínila. A tady eh, se opět odvoláváme na právní základ. Právní základ praví, že evropský občan se eh, eh, může rozhodnout pro kteroukoliv delegaci nejde o evropskou delegaci. Ta by zde sehrávala roli určitého dispečera a v případě určitých dokumentů by to například mohlo platit. Unie by se pak e, e, rozhodovala, na koho se má občan obrátit. Ale právní základ praví, že občan se e, může rozhodnout pro konzulát nebo velvyslanectví kterékoliv země. To je pozněvací návrh 75 a 76 a tyto dva pozněvací návrhy pro mě nejsou ve stávajícím znění přijatelné, protože tyto dva pozněvací návrhy by eh, rovněž eh, přinášely sebou eh, nové povinnosti a předpisy a možnosti rozhodování občanů by se změnily. Článek 2, odstavec 1, článek 4, odstavec 2, článek 8, odstavec 1, článek 14, Tady určitě nalezneme kompromisné stanovisko Zaznamenali jsme různá, různé postoje, ale šance eh, dospět ke kompromisu eh, je dobrá nadcházejícím týdnu se obrátím na dotyčné kolegy, ještě jednou se sejdeme i spolu se stínovými zpravodají, ale napřed se pokusme nalézt příslušné kompromisy. Děkuji, pane předsedo, tolik z mé strany. Předseda bohužel nemluví do mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce eh, za pozoruhodnou práci, kterou odvedla. Já si myslím, eh, že se nacházíme velmi blízko přijatelnému kompromisu. Nicméně je tady ta otázka eh, role eh, reprezentace Evropské unie, protože už tady bylo řečeno, eh, že je třeba, aby ta konzulární ochrana byla efektivní, aby byla dobře skoordinovaná. A cílem této směrnice je umožnit občanům plně využívat svých práv na konzulární ochranu. A v tomto smyslu jsem samozřejmě předpokládal své pozměňovací návrhy. V kritických situacích je samozřejmě zcela zásadní, aby eh, koordinace byla efektivní a aby si členské státy dobře eh, rozdělovaly úkoly. já jsem rozhodně proto, aby delegace Evropské unie zajišťovaly koordinaci v takovýchto situacích, situacích a aby si rozdělili poskytování podpory. Já naprosto chápu argumentaci paní Boer, aspoň částečně tedy, ale mám eh, trošku problém, co se týká respektování práv občanů která se ostatně nachází eh, v listině základních práv, protože já nemám žádnou záruku v tom textu, který tady předkládáte, že například homosexuální páry eh, budou ve všech členských státech skutečně eh, se těšit stejné důstojnosti, stejnému respektu, protože v některých členských státech k tomu to prostě neexistuje legislativa. Takže já eh, prostě jen konstatuji, že ten návrh, který předkládáte, se kterým já do značné míry souhlasím, jak už jsem říkal, eh, blíží se to eh, kompromisu, ale podle mě to nebere žádnou zodpovědnost konkrétně za takovéto aspekty a mně se to zdá docela důležité. Za druhé, paní zpravodajka, stejně jako Evropská komise, Eh, chce ponechat konzulární eh, pomoc konzulárním úřadům členských států. Ale já nechápu, proč nechcete zajít troš, trošku dál a dát eh, trošku důležitější roli zastoupení Unie a někdy jim třeba i ponechat nějaké konzulární pravomoci, protože bychom právě v této směrnici mohli přisoudit větší pravomoci, důležitější roli zastoupením Evropské unie. Já nechápu, proč ne. Konec konců jsme tady v parlamentu, takže máme možnost, eh, máme veškeré pravomoci k tomu posílit eh, integraci na evropské úrovni. Já myslím, že bychom toho měli využít, protože tohle by byl v podstatě způsob, jak eh, zajistit integrovanější evropskou diplomacie, jak posílit evropské občanství a navíc zajistit eh, lepší konzulární ochranu. A eh, já jsem o tomto mluvil už několikrát a budu o tom mluvit neustále, eh, dokud nebudu mít záruku. Totiž potřebujeme záruku, že budou respektována základní práva. A já se tedy vracím k mé otázce už při předchozí debatě. Chtěl bych, abychom o tom znovu mluvili, abyste mě ujistili v této věci, protože zatím mě o tom nikdo neujistil. Já se tedy vracím k mé předchozí otázce totiž jsme si opravdu jistí, že ambasády všech členských států zajišťují například stejná práva eh, pro um, pro páry eh, stejného pohlaví a o členy jejich rodin. Já si tím nejsem vůbec jist a eh, když se dívám na ten text, který tady máme, tak tam nevidím žádnou záruku pro něco takového. A právě proto žádám, aby v některých případech eh, hrála nějakou roli i ta zastoupení Evropské unie, protože ta samozřejmě musí respektovat eh, tu listinu základních práv. U evropských zastoupení tuto jistotu máme, ale u zastoupení jednotlivých členských států ji vždycky nemáme. A když vidím, jak se chovají některé evropské vlády eh, vůči takovýmto jedincům a jak nedodržují vlastně tu listinu základních práv, tak mám velké obavy. Já si myslím, eh, že už se opravdu nenacházíme daleko od nějaké celkové dohody. Myslím, že kdybychom o tom ještě trochu jednali, tak bychom eh, jistě našli způsob, jak eh, toto zaručit. Já jsem samozřejmě realista, uvědomuji si, že nemůžeme mm, tady dospět k žádnému systému, který by byl nějak výrazně rozšířený a nemohli bychom přisoudit těm evropským zastoupením příliš velké pravomoce, ale e, to, co říkám teď, to znamená e, zajistit toto, protože máme ambasády členských států, které rozhodně nemají ve svém právním řádu nic, co by zajišťovalo takováto základní lidská práva a jediný, na koho se můžete v takovémto případě obrátit, je skutečně zastoupení Evropské unie. Jinak já jsem samozřejmě flexibilní a já vím, že jste odvedla úžasnou práci a velice ji oceňuji a jsem rozhodně připraven eh, s vámi jednat a co bude v mých silách pomoci, abychom dospěli k nějakému řešení této otázky. Merci, merci Michel. Merci. Děkuji, pane Michele, za, vaš, za váš příspěvek. A je tady ještě eh, někdo další, eh, kdo by si chtěl vzít slovo? Pokud ne, možná, že komise? Ne, komise tady není. Tak v tom případě si myslím, že je eh, na řadě paní Bauer, pan Bauer zase. A chtěl bych vám každopádně říci, eh, že zpráva eh, bude schválena 19. a 29. na příštím zasedání výboru Libe. Paní Bauer. Thank you, for the possibility. Děkuji za tuto možnost reagovat na připomínky mých ctěných kolegů. Já jsem eh, se zmínila již o tom, že je zde určitý rozpor v definici rodinných příslušníků. Ve směrnici 38 je definice, která zahrnuje také eh, sňatky mezi příslušníky eh, stejného pohlaví ale zahrnout tuto definici do textu přináší sebou určité nebezpečí pro jiné osoby, jak jsem uvedla, eh, občany třetích zemí, jimž je více než 21 let, byť jsou také členy rodiny nebo rodinní příslušníci, ale mm, pro, pokud eh, použijeme tuto definici ze směrnice 38, tak nebudou eh, přijati jako členové rodiny. rodiny. Nicméně, jak vidíte, já jsem tu definici vrátila do textu a jsem si jistá, že nalezneme kompromisy pro tuto definici těším se na nalezení dobrého řešení. A nejenom v této věci, ale jak jsem již uvedla, i pro eh, osoby bez státní příslušnosti a také pro kategorie uprchlíků. Děkuji. Děkuji, paní Bauer, to bude eh, dobře. A Nyní je na mě, abych sdělil, že eh, o zprávě budeme diskutovat na nadcházejícím zasedání výboru LIBE 19. září. Děkuji vám všem a přeji vám povzbudivý návrat do čtvrtého semestru. Děkuji a nashledanou.